Takže nejdříve Je vous propose de bien vouloir adopter le... Takže byla bych ráda, kdybychom mohli přijmout pořád jednání. Setkáváme se tady dnes odpoledne, budeme pracovat zítra dopoledne. Jsou námitky? Nikoliv. Všichni souhlasí s pořadem jednání? Dobrá. Nemám žádné sdělení, které bych vám chtěla předat jménem našeho předsedy. Chci pouze říci, že máme všechny překlady, kromě estonštiny a štiny. Nemohu vás požádat, abyste schválili náš eh, zápis 23. února, protože tento zápis ještě nebyl přeložen do všech mutací, takže odložíme schválení tohoto zápisu. A dostáváme se tedy k prvnímu tématu našeho pořadu jednání, a sice povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Připomínám, že parlament přijal prvním čtení návrh nařízení 22. dubna 2009. Rada má stanovisko, které je odlišné a pružnější než naše. Budeme tedy diskutovat o tomto tématu a předám hned slovo naší zpravodajce paní Karolín Luka. Ještě vteřinku. Chtěl jste slovo, pane Arsenis? Ne, výborně, takže madam Luka hovoří. Děkuji, paní um, předsedající. Jsem velice ráda, že mám dnes možnost vám Eh, uvést to, co bych ráda vnímala jako druhé čtení v tomto výboru tohoto parlamentu. A pár slov úvodem. Jistě všichni vědí, eh, jak to je s odlesňováním. Je to eh, velmi závažný problém, které, který vlastně způsobuje nezákonné nezákonná těžba dřeva, což vede i k snižování e, příjmů pro rozvojové země a také to zvyšuje závislost E, místní populace. Je jasné, že jako hlavní příjemce e, dřeva k dalšímu zpracování musí Evropská unie v tomto učinit e, určité kroky a zamezit tomu, aby se rozšiřovaly trhy právě pro nezákonně těžené dřevo. E, během prvního čtení se nám podařilo výrazně posílit návrh komise. Začlenili jsme e, do textu e, výrazné, výrazný zákaz takto dřevo těžit a zákonně těžené dřevo prodávat. Nicméně musím říct, že i přes určité strukturální pozitivní změny rady je na e, vrch e, zásadně slabší než to, co jsme my velmi silně podpořili v dubnu loňského roku. A e, stanovisko rady vlastně nedává všem subjektům na trhu jasné rámce, jasná stanoviska k tomu, jak se chovat. Není tam jasný zákaz, nezákonné těžby a i prodeje nezákonně těženého dřeva a e, zúžuje se tam definice oproti stávající legislativě a navíc stanovisko rady nespecifikuje e, sankce a rovněž zavádí smíšený režim, e, což je v rozporu s velmi transparentním systémem, který přijal parlament ve svém návrhu. Takže E, zatímco bychom čekali, že rada posílí e, ten návrh e, nařízení, aby se zamezilo těmto nežádoucím jevům, tak musím říct, že jsem byla přinucena znovu předložit základní pozměňovací návrhy, které jsme předložili k prvnímu čtení. Jaké jsou tedy v tuto chvíli rozdíly? Rada je velmi úzká ve vymezení pole působnosti a není vůbec jisté, že nařízení se nemine cílem soustředuje se na jeden konkrétní bod celého řetězce. Pouze ti eh, subjekty, kteří uvádějí, eh, které uvádějí nezákonné eh, tedy dřevo na trh poprvé, musí prokázat takzvaný due diligence system, zatímco ti, kteří uvádějí trh na trh dřevo již po eh, druhé či vícekráté, nemusí dokazovat vůbec nic. Eh, takže tady vlastně se vůbec eh, nesleduje ten cíl, který komise v první fázi stanovila jako zásadní, bojovat s nepřesnými a měkkými pravidly. Přece akční plán Evropské unie, již přijatý v roce 2003 v této oblasti, hovořil o vymícení nezákonné těžby a nezákonného a prodeje nezákonně těženého dřeva. Říkala jsem, že EU představuje obrovský trh a proto navrhuji, aby e, Evropský parlament e, přišel s skutečně výrazným prohlášením v tom smyslu, že Evropská unie e, chce, aby na veškeré subjekty v této oblasti bylo aplikováno pravidlo ne e, zákazu uvádění e, nezákonně těženého dřeva na trh. V tomto směru Spojené státy již v roce 2008 přijali obdobné pravidlo a není důvod v tomto směru je nenásledovat. Pak je tady ještě další pak jsou tady ještě další části řetězce, když eh, jsem hovořila o těch, kteří přicházejí s tímto dřevem poprvé na trhy eh, Evropské unie, ti by měli jistě nést velkou odpovědnost, ale zároveň eh, i další subjekty v dalších fázích toho řetězce by měly být povolávány k zodpovědnosti. E, takže je otázkou, zdali uvádět nějaký rozdíl mezi těmi subjekty, kteří dřevo při, e, dřevem přicházejí na trh poprvé, a nebo e, a těmi, kteří obecně uvádějí dřevo na trh. Možná, že by tady stálo za to uvažovat o dvou odlišných či částečně odlišných typech požadavků je tady otázka plné implementace toho, co nazýváme full diligence system. Já si osobně myslím, že všechny další subjekty by měli také eh, vyhovovat eh, pravidlům, která jsou stanovená. Tito eh, provozovatele, tyto subjekty musí být schopni poskytnout ty základní informace o těch produktech, které které uvádějí na trh musí se rovnoměrněji rozšířit, rozmístit ten ta, břemeno odpovědnosti. Toto všechno jsme eh, přinesli již v prvním čtení a bylo to podpořeno. Teď eh, je třeba si uvědomit, že takováto opatření se nám, pokud se nám podaří prosadit je, by byla velice účinná eh, jak pro subjekty obecně, tak pro subjekty, které přicházejí na trh poprvé. čtyři členské státy, Spojené království, Belgie, Dánsko a Španělsko, jsou toho názoru, že by se měli soustředit na subjekty, které eh, s dřevem na trh přicházejí poprvé. Nicméně podle mého názoru toto není eh, dostatečně důrazné. Pokud bychom zákaz eh, soustředili pouze na prvo eh, eh, dodavatele, tak eh, je otázkou, jak by se dále vyvíjel trh v Evropské unie, unii. A pak samozřejmě je tady ještě otázka dohledatelnosti, detekování nezákonně těženého dřeva, který by i nadále patrně které by i nadále patrně bylo eh, k dispozici na trzích Evropské unie. Musíme si uvědomit, co je základním cílem tohoto nařízení. Zabránit nezákonné těžbě, zabránit prodeji nezákonně těženého dřeva. Já se proto domnívám, že je třeba eh, přijmout efektivnější, robustnější, obecný eh, typ nařízení, tak jak jsem to doporučila v mých návrzích eh, doporučení během prvního čtení a proto také vlastně s pouze málo pozměněným návrhem stejným přicházím teď. Chci ještě zdůraznit, že tady je, jde hovořit o komplementaritě mezi eh, principem nebo přístupem due diligence a přístupem zákazu. Eh, tady se vlastně překrývá, přemostuje ten, eh, to určité bílé místo a eh, vyvíjí se větší tlak. Operátoři budou nuceni k tomu, aby zajišťovali due diligence a to proto, aby také se vyrovnali s požadavky na národní úrovni. Vlastně teoreticky by každý subjekt mohl být eh, persekován za eh, prodej nezákonně těženého dřeva a proto bude dobré, když se bude muset eh, prokázat těmito osvědčeními o provedené due diligence. Celý přístup bude mnohem systematičtější. E, ostatně due diligence a zákaz již existují vedle sebe v příslušných e, komunitárních normách o praní špinavých peněz, takže se nejedná o nový princip na e, komunitární úrovni. A teď ještě o příslušné legislativě. Musíme si uvědomit, že akční plán FLEG T stanovuje, že tady jde o udržitelné způsoby řízení lesního hospodářství, hospodářství a těžby eh, dřeva. Eh, toto nařízení může být nástrojem vlastně eh, evropské, pomoci Evropské unii dodržovat ty normy, ke kterým jsem zavázala na úrovni mezinárodní. A to je také důvod, proč vzhledem k definici legislativy vítám přístup rady který vyplývá z vyjednávacího mandátu u Flex T. Vyšli jsme eh, právě z toho, nicméně je důležité eh, tady vyjmout eh, určité Eh, odkazy na eh, flat a to proto, že tady některé státy eh, ještě vyjednávají přístup k tomuto mezinárodnímu nástroji a že by byly uvedeny do konkurenčního znevýhodnění. To není možné a zároveň by to také určitě vedlo k opuštění od vyjednávání u některých zúčastněných stran. Na druhé straně to, že je tady vlastně pole úsobnosti zhruba stejně veliké, e, umožní některým zemím se připojit a proto si myslím, že je dobré podpořit e, úsilí e, směrem k FLET a zároveň toto nařízení by mělo také umožnit, aby se, ho, aby se na něm podíleli ty strany, které v tomto směru zatím a ty země, které v tomto směru zatím nemají ještě podepsány a nejsou e, přístupovými stranami všech mezinárodních dokumentů v této oblasti. Zároveň je třeba také říct, že sankce musí být e, účinné, přiměřené a odstrašující a některé členské státy žádaly v tomto směru o snížení sankcí. Já jsem vlastně znovu přišla v tomto směru s tím hlavním, co jsme přinesli v prvním čtení a nařízení o neregulovaném a neoznamovaném rybolovu přichází s určitým typem sankcí, jejichž popis jsem pro naše účely převzala. Jde o to, abychom měli harmonizované normy napříč Evropskou unii a proto jsem také vzhledem k monitoringu přišla znovu s návrhem Evropského parlamentu, který v tomto směru hovoří o tom, že by se mělo centralizovat poskytování osvědčení, centralizovat monitoring, což umožňuje umožní jednotný a transparentní přístup a sníží eh, složitosti na národní úrovni. A už úplně na závěr rada přišla s dvěma novými faktory, eh, výjimkou pro recyklované produkty a výjimkou také pro takzvané zanedbatelné riziko. U těch recyklovaných produktů tady je zatím velmi málo jasné, tak jak to je v textu teď navrženo, co vlastně se myslí eh, tímto um, výrazem. Tam se vlastně ani to slovo recyklované nepoužívá, jenom to zdá se jde tímto směrem. E, takže recyklované produkty musí být e, vnímány jinak a e, řešeny jinak. To je třeba uznat, ale musíme to, tu formulaci udělat, navrhnout tak, abychom neskompromitovali celé vyznění. Tady by mohla vzniknout velká propast, velký nedostatek a E, to samé vlastně platí pro koncepci zanedbatelného rizika. Tady je třeba také jasně definovat to, co je zanedbatelné riziko, protože ty výklady by mohly být opravdu velmi různorodé a zase vést k dalším problémům. A už skutečně úplně na závěr. Chtěla jsem se bavit ještě chvíli o režimu e, poskytování osvědčení, e, protože vím, že celá řada organizací vyvíjela nátlak v tom smyslu, aby tady mohly existovat výjimky pro dřevo, eh, které, dejme tomu, by nemuselo podléhat takovým to eh, osvědčení. Myslím si, že eh, vlastně výjimky takzvané, takové jako mm, Biankošeky v tomto směru nemohou eh, existovat. Vy si říkáte, proč eh, certifikované eh, produkty v této oblasti by nemohly mít stejné zacházení jako ty, které dají pod režim FLET. Ale tady jsou ještě další eh, unijní eh, nařízení, která přicházejí do hry. Nemůžeme hovořit eh, o úplně stejné situaci, protože toto je vlastně oblast, která zatím není podložena dalšími, dalšími typy kontrol. Uh, i kdyby, dejme tomu, příslušné orgány dospěly k názoru, že se jedná o nezákonný, ehm, nezákonnou těžbu dřeva, tak by bylo velmi obtížné s tím, co teď máme k dispozici, se vlastně eh, ohradit proti tomu, aby ty subjekty dřevo na trh dostaly a Závěrem musím říct, že jednoduše řečeno stanovisko rady zatím není dostatečně pevné, dostatečně solidní, aby zabránilo to, tomu, co má nařízení sledovat a proto, jak jsem řekla, jsem uvedla znovu do hry ty návrhy, které jsme již probrali a v řadě eh, případů odsouhlasili během prvního čtení a předkládám vám je znovu k zvážení. Děkuji, Děkuji paní zpravodajko za tento velice vyčerpávající a zajímavý přehled tohoto tématu. Myslím si, že budeme trvat na pozici, kterou obhajujete. Nyní předám slovo našim jednotlivým kolegům. Bylo by dobré, kdybyste dodrželi tři minuty, pokud možno, protože máme bohatý program, takže pan Clinton Arsenis má slovo. Děkuji mnohokrát. It's a legislation that... Jedná se o legislativu, kde hovoříme o povinnosti hospodářských subjektů a o těžbě dřeva a také o uvádění dřeva na trh. Vzhledem k špatným výsledkům z Kodaně, tak se domnívám, že musíme více spolupracovat a musíme dělat více na mezinárodním poli, ale především, ale také musíme dělat svou práci vnitrostávně. Musíme zastavit dovoz nezákonně těženého dřeva a také zabránit odlesňování, protože toto je příčinou asi 20% globálních emisí skleníkových plynů a 30 těžby v Brazílii a v Indonésii pravděpodobně je nezákonných a odhaduje se, že možná celkově dochází k nezákonné, nezákonné těžbě ve výši 80%. A například v určitých zemích v Africe, například v Kongu, také vznikají větší emise než v Evropě je eh, když zabráníme odlesňování, pak také bude lepší situace v oblasti CO. Tak jak Karolin řekla, rada absolutně nevzala na vědomí výsledky prvního čtení. Přilo předloženo 98 eh, pozměňovacích návrhů a jenom dva byly akceptovány. E, trochu byla vylepšena definice zákonnosti v návrhu rady, ale pak tady máme také kategorii zanedbatelného rizika, což je velice riziková také záležitost. Tu také musíme lépe definovat. Některé státy se obávají, že zákaz by měl velké dopady například na vlády i finanční, ale žádná vláda takovéto finanční hodnocení nenechala udělat. 116 milionů euro by to bylo pro 16 členských států, ale musíme si uvědomit, co všechno platíme za odlesňování. To jsou 2 miliardy, takže když slorovnáme 2 miliardy se 116 miliony, tak je to opravdu zanedbatelná částka. A ještě tady mám na závěr dvě věci. Návrh Karoliny je velice dobrý, jde správným směrem. Já bych více propojil zákaz s systémem náležité péče, tak, abychom zabezpečili zákaz, aby to bylo jasněji formulováno. A také bych eh, více také zohlednil legislativu FLECT. FLECT funguje velice dobře, také známe různé dohody, například z Ghany. Jsou tady expertízy, například komise, že Fleck se velice osvědčil. Merci. Děkuji. Jean-Jacques Brandy. Děkuji, paní předsedkyně. Když roku 2008 Evropská komise prezentovala svoje návrhy na nařízení, tak v té době jsme uvedli, že ilegální těžba roste a že v některých zemích množství ilegálně těženého dřeva překonalo množství legálně těženého dřeva, takže komise již v té době konstatovala, že je nutné více bojovat proti legální těžbě. FAO před dvěma týdny prezentovalo novou zprávu o situaci v oblasti lesů ve světě. A i když celkem těžba se o něco snížila, FAO přece jenom byla na poplach. A máme tady opravdu velký problém, který musíme vyřešit. Evropská komise Mm, učinila tedy první konstatování a také konstatovala, že si musíme rozhodnout mezi zákazem anebo takzvanou eh, náležitou péčí, tedy systémem eh, urychlené náležité péče. Komise se nerozhodla pro zákaz, ale rozhodla se pro ten druhý systém. Tak jak to řekla paní zpravodajka, to může dokonale fungovat. To znamená jak systém té náležité péče, tak i zákaz ale jak uvedla, v několika, eh, eh, několika oblastech je tento kombinovaný systém již v Evropě aplikován. A byl bych rád, eh, kdyby nám komise řekla, zda není možné, abychom zajistili koexistenci obou systémů. Já jsem přesvědčen, že celá společnost si zde přeje mnohem větší transparentnost. A požádavky obezřetnosti jsou čím dál důležitější z hlediska trhu. Vidíte, že ty významní subjekty v rámci tohoto systému se domnívají, že náležitá péče a zákaz mohou fungovat vedle sebe. Ostatně tyto subjekty to již aplikují. Takže je možné, aby toto fungovalo bez potíží. Samozřejmě je tady otázka administrativních nákladů a to je důležité zvláště pro malé a střední podniky. Byl bych rád, kdyby zástupci komise nám sdělili, do jaké míry tento problém je reálným problémem pro malé a střední podniky. Jsou tyto podniky schopny čelit eh, těmto administrativním nákladům, které souvisejí s tímto systémem, který obhajuje Evropský parlament v prvním čtení, anebo pro malé a střední podniky a pro malé dovozce je tento systém příliš komplikovaný z hlediska principů, kterými se řídí. Byl bych rád, abychom měli systém, který funguje dobře, ovšem na druhé straně musíme také omezit administrativní náklady na minimum. Paní předsedkyně, myslím, že parlament by si měl vybrat eh, jasnou linii, jak jsem již uvedl na začátku. Problém odlesňování je velmi výrazný, nejedná se o lesy jako takové, jedná se také o klima a dále to zahrnuje také problém biodiverzity a všechny členské státy činí krásné prohlášení z hlediska klimatu a biodiverzity a proto nechápu, proč rada předložila tak slabý návrh. Výhodné je, že tady je celá řada údajů ohledně toho, že tady existují určité pochybnosti na úrovni rady a že některé členské státy by byly pro zákaz, ale potřebují tak trošku popostrčit. Já bych tedy navrhoval, aby náš parlament právě tyto státy postrčil v tomto dobrém slova smyslu. Děkuji mnohokrát, Julie Galink. Thank you, Madam Chairman. Děkuji paní předsedající a děkuji eh, zpravodajce za tuto zprávu. Ta je skutečně zajímavá. Jsem ráda, že jsem stínovou eh, zpravodajkou, tím spíš, že jsem nebyla eh, poslankyní v minulém období. Chci podpořit systém náležité péče a myslím si, že výraz due care eh, na té nižší úrovni je hezká formulace. My jako Evropský parlament máme již renomé orgánu, který přichází s velmi robustními eh, prostě eh, návrhy, které se snaží myslet na všechny trhliny, všechny nedostatky a myslím si, že zpravodajka v tomto směru odvedla úžasnou práci. A všichni, kteří jsme s tímhle měli co dočinění, eh, tak si děláme starost s malými a středními podniky, protože také to teď bylo řečeno, jak se eh, malé a střední podniky vyrovnají s náklady na všechna tato opatření. A eh, samozřejmě i velké podniky to budou pomoci nést. Musím říct, že když jsem se zeptala, jaké toto náklady budou, tak nějak nastalo ticho. Prostě zdá se, že nikdo zatím nezmapoval tyto údajně obrovské náklady, takže si nejsem jistá, zda tyto obrovské náklady opravdu existují. A zároveň, vzhledem k tomu, že jsem hovořila s celou řadou subjektů, jsem přesvědčená, že kaskáda těch dobrých informací, které budou vyplývat z toho, že tady bude existovat na makroúrovni e, ta e, ten systém náležité péče e, až k té nižší úrovni, tak to bude nepochybně velmi dobré a je to také podporováno těmi našimi návrhy. Takže já bych tyto návrhy chtěla podpořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Florence má slovo. Děkuji. Nejsem zpravodajem EPP, ale kolega Fellner tady dnes nemůže být, proto se chci k některým bodům vyjádřit. Plně podporuje paní Lukas a také chci se vyjádřit k omezení nezákonné těžby. Zde bychom měli postupovat drasticky a udělat veškerá opatření. Ale to, co vy jste zde, pane liberální kolego, zde takto navrhl, zdali toto nakonec povede k snížené mu nezákonnému importu, to teda skutečně nevím. Já si myslím, že rozhodující je, aby jednotlivé země nepouštěly nezákonně těžené dřevo do jednotlivých zemí. My tady máme podobné téma a tady musíme říci, že nejvíce vinné jsou národní orgány, které nechtějí a nehodlají kontrolovat. Jenom kvůli tomu, že oni nekontrolují, tak proto my nyní začneme s jakýmsi označováním až po poslední prkno a nebo až po poslední kus papíru. Já tedy si nedovedu představit, jak to má vypadat na jednotlivých pilách. Pane kolego, vy můžete například to eh, označovat jednotlivé kmeny, ale jak to uděláte u prken a u různých třísek a tak dále. Vy hodláte postupovat velice čestně, ale nevím, jak to má vypadat v praxi. Myslete na to, vy máte dobrou vůli, ale jedná se o evropské nařízení, které platí i pro nás, pro stromy v našem lese. A já už si dovedu představit, jak kolegové budou popisovat jednotlivá prkna, která pak budou muset být lokalizována. Přece z výsledky certifikace, eh, výsledky certifikace budeme muset také využívat. A také existuje velký odpad, který také musí být označen. A já si myslím, že tuto cesta nevede. My musíme musíme všechny země, včetně mé vlastní země, nutit k tomu a zde komis, musíme tlačit na komisi. A komise by neměla být úplně na konci řetězce. Komise by měla dbát na to, aby členské země plnily své povinnosti, protože některé země nedělají vůbec nic. Eh, kolega tady hovořil o tom, eh, že rada převzala jenom dva pozňovací návrhy, tak můžete dospět k názoru, že my jsme tak skvělí a rada je tak hloupá, ale tak hloupá není. Rada také zvážila, zdali i poslední dřevotřískové desky a prkna a, a noviny by se museli označovat, neboť to se opravdu týká také označování původu a to můžete udělat u kusu masa, u kotlety, protože to je také ještě jiná liga, ale já si myslím, že cíl musí být takový, že zem, jednotlivé členské země musí dodržovat eh, své povinnosti. Samozřejmě systém náležité péče je dobrý, ale to také platí i pro celní orgány a proto i pro naše vnitrostátní vlády. Děkuji. Děkuji, pane Florence. Eh, pan Chris Davis. Thank you, Chairman. Děkuji, paní předsedající. Eh, Pokud eh, každý konzervativec by měl hovořit se stejným smyslem pro e, rozumný názor jako Judy Garland, tak bych e, se těšil na výsledky voleb ve Spojeném království. Bohužel e, Judy není reprezentativní pro konzervativní stranu ve Velké Británii, jak všichni víme. Nicméně vítám to, co řekla a vítám to, co řekla kolegyně Lukas. Je to nový parlament, ale zdá se, že vlastně diskutujeme o stejné věci stejným způsobem jako v minulém eh, funkčním období, eh, především když jsme se zabývali tím, jak posílit právě eh, flex. A tehdy tady byla velká míra odporu. Všichni e, říkali, a celá řada lidí říkala, že tady nemůžeme přicházet s nějakými omezeními. Ovšem zdá se, že řada těch překážek padla, změnilo se trošičku myšlení a jak to tak vypadá, i rada je rozdělena v celé řadě ohledů. Celá řada našich občanů má prostě pocit, že je nesprávné, abychom povolovaly dovozy nezákonně těženého dřeva z nezákonných zdrojů e, právě spotřebitelská kupní síla je e, tím, co v tomto směru korumpuje e, společnosti, které si vydělávají obrovské, zdroj, obrovské finanční prostředky. Návrhy Eh, FLEG jsou v pořádku, ale je to příliš pomalé a prostě to dost nepokrývá všechny oblasti. Eh, potřebujeme nějaké další mechanismy, pevnější mechanismy. Je to jasné z toho, jak se k nám obracejí eh, různé subjekty, ale pak je tady otázka politických přístupů a prostřednictvím zpravodajky během prvního čtení jsme v tomto parlamentu přišli s celou řadou pozměňovacích návrhů. Rada se proti tomu postavila, i když je rozdělená, ale my teď musíme tlačit dál. Já doufám, že získáme podporu napříč politickými stranami a že se dostaneme do pevné vyjednávací e, pozice. Vím, že budeme muset přijít, e, jít na kompromisy, to je nevyhnutelné, ale pokud se nedostaneme sami do situace, situace, kdy budeme schopni vykonávat plně spolurozhodovací pravomoce, tak výsledek bude velice, velice slabý. Takže se obujme do práce a buďme trošičku ambiciozní. Děkuji. Peter van der Len pokud byste to mohl trošičku eh, zestručnit, jakož i další, kteří požádali o slavu. Máme eh, hrozně moc pořadu na bodu jednání. Děkuji, eh. paní předsedkyně. Naštěstí pan Galin není úplně osamělý eh, v tomto boji, protože musíme se zasazovat za lepší životní prostředí a proto bych chtěl podpořit paní Lukas. Konstatujeme, že ilegální těžba má ničivý vliv na naše životní prostředí a zvláště na biodiverzitu. Celý ekologický systém je takto spochybňován z důvodu ilegální těžby. Jsou tady také ekonomické aspekty. Jsou zde podniky, které podnikají tímto způsobem a tím pádem eh, konkurečně znevýhodňují ty, kteří pracují správně. V prvním čtení jsme měli jednoznačnou pozici. Bohužel rada nezohlednila příliš naše stanovisko a já se domnívám, že je to pro nás výzva. Musíme zůstat eh, Eh, velmi dělí a musíme se snažit o to, aby na úrovni rady jednotlivé členské státy přijali odlišné stanovisko. To je velmi důležité. Paní předsedkyně, myslím, že je důležité zdůraznit nezbytnost zakazovat dřevo, které pochází z ilegální těžby zakazovat prodej tohoto dřeva. Ostatně USA postupuje tímto způsobem. My bychom měli přistoupit na tuto pozici, měli bychom být přísnější, tak, abychom zajistili, že ilegální těžba bude v budoucnosti eh, absentovat a nebude existovat. Děkuji, Peter Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Při přípravě na toto téma jsem se seznámil s mnoha dokumenty členských států, různých zájmových združení a tak dále. A čím více jsem četl, tím více jsem se zlobil, neboť obě dvě strany nahlíží na tento problém velice jednostranně. U ekologických združení mi chybí aspekt malých majitelů lesů a skutečnosti, že v Evropě prakticky nemáme žádnou nezákonnou těžbu. A já to řeknu z konkrétní zkušenosti ze severního Porní Vestvázka. Tam máme problém, že v mnoha oblastech se vlastně vůbec dřevo netěží a my bychom mohli také snížit naši závislost na ropě a také pozitivně přispět ke klimatickým změnám, kdybychom motivovali majitele lesů k tomu, aby vůbec kásili své lesy. A my nyní musíme dávat pozor na to, abychom nepůsobili kontraproduktivně. V mnoha oblastech Evropy potřebujeme větší těžbu dřeva, abychom chránili životní prostředí. Na druhé straně, když si přečtu stanoviska vlády a majitele lesu, tak ti hovoří pouze o tomto stanovisku, to znamená, Oni hovoří pouze o menší byrokracii a o vlastním problému nehovoří vůbec. A v tom spočívá ten problém. A sice to, že se problém spočívá v tom, že se na to nedíváme celkově. Také je správné to, co řekli předřečníci. Máme obrovský problém s nelegální těžbou a nelegálním importem. A naším úkolem je, a když posloucháme dobře, zde v parlamentu, tak vidím na všech stranách v Evropském parlamentu vstřícnost. A my musíme nahlížet na tuto situaci celkově a dospět k rozumnému řešení. Musíme bojovat proti nezákonné těžbě dřeva a to více než v minulosti a současně musíme také dbát na to, aby ti majitelé lesů v Evropě také těžili dřevo a nepadaly na ně větší povinnosti. Také již se tady hovořilo o sankcích, tady jsem také pro evropské řešení, ovšem na druhé straně potřebujeme usnadnění a flexibilitu pro malé podniky, tam, kde vůbec neexistuje žádné nebezpečí nezákonné těžby. Děkuji. Theodoros Kilakakis. Theodoros Kilakakis. Děkuji, paní předsedající. Já jsem nebyl členem parlamentu v minulém volebním období, kdy se diskutovalo o tomto návrhu. Nicméně je tady eh, několik věcí, které mě tak napadají. Eh, je to zaprvé otázka toho, že my se tady snažíme řešit problém, který vytvořil někdo jiný. A jsme součástí řešení, ale nemůžeme být celým řešením. Myslím si, že je chybou snažit se být celým řešením, když jsme opravdu jenom jednou z částí globálního trhu. Skutečně mám obavy, že se tady snažíme přijít s nějakým stoprocentním řešením, Eh, když tady vlastně máme problém klasický eh, typu 80-20, to znamená 80% problémů by mohlo být vyřešeno 20% nákladů a těch zbytých, zbylých pardon, 20% problémů by vyžadovalo dalších 80% nákladů. A tím mám na mysli především situaci malých a středních podniků když vlastně Eh, se máme, my tady máme co dočinění s tím dalším my eh, části řetězce. Nedovedu si představit, eh, jak by se s tímhle mohly malé a střední podniky vyrovnat s tím. Tady vlastně se nejedná o nějaké uh, náklady, které by museli oni e, vysvětlit. My musíme e, dokázat, že je legitimní a zákonné a logické, e, aby prostě platili aby platili za dodržování určitých nových právních norem. Malé a střední podniky vlastně odebírají v řadě případů eh, dřevo od eh, nějaké jiné evropské formy, ať už v jakékoliv podobě, ty by měly být eh, alespoň trochu prostě předmětem důvěry a ta důvěra musí být vytvořena vládami a musí být vytvořena správným užitím této legislativy, protože pokud nemůžeme zastavit nezákonné Eh, prodeje nezákonně těženého dřeva tak eh, proč bychom se měli snažit eh, zrovna malé a střední podniky eh, tady nějakým způsobem omezovat podniky, které v dobré víře nakoupily dřevo a dřevařské výroby, výrobky od nějakého většího evropského subjektu. Takže víte, já si myslím ano, kontrola, to jistě, ale musíme si uvědomit, že budeme mít výrazněji lepší vyjednavací pozici, když budeme jednat logicky a férově férově vůči malým a středním podnikům. Děkuji. Zůstává mi tady ještě eh, dohromady čtyři jména. Eh, poprosila bych vás, abyste eh, se vždy omezili na dvě minuty. Michel Rivezi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla konkrétně vyličit situaci kde čelíme konkrétně tomuto problému. To je Madagaskar v současnosti. Víte, že vláda není uznána, došlo tam k puči, v současnosti tam nejsou prostředky z Evropské unie, nejsou tam ani prostředky ze Světového fondu, takže je tady tato ilegální vláda a vlastně dochází k těžbě ve všech národních parcích. Zvláště se tam těží cené dřevo. A jsou tady dvě odpovědnosti. Za prvé, všichni vývozci. To znamená evropské podniky, které převážejí toto dřevo jednak do evropských zemí a jednak do azijských zemí. Jakým způsobem postihovat tyto lidi? Protože tyto lidé vlastně participují na této ilegální těžbě. A druhá věc, to je zodpovědnost evropských zemí. Pokud chceme bojovat proti ilegální těžbě, musíme stanovit finanční odrazující sankce ohledně exportu, to se týká velkých podniků a dále se to musí týkat odpovědnosti evropských států. I na ty se musí uplatňovat sankce. Děkuji za stručnost a jednoznačnost vyjádření. Paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím postupovat rychle. Je jasné, že je nutné mít schéma, které by bylo náročné, které by umožnilo bojovat proti legální těžbě, ale musíme také zachovat budoucnost této dřevěné hmoty. To znamená, prostředky musí být uměrné rizikům. Je prvořadé dát najevo, že jsme odhodláni bojovat za legalitu, to znamená v rámci certifikátů, které jsou vydávány třetím nezávislým stranám. A dále musíme se soustředit také na to dřevo, kde riziko je velmi vysoké. O tom jsme hovořili. Já bych se chtěla postavit proti pozměňovacímu návrhu 70 zpravodaje. Paní Lukas žádá, aby se prokazovalo takzvané, takzvaný rozumná náležitá péče z hlediska tiskáren, z hlediska využívání dřeva v tiskárnách. Myslím si, že zde se používá hlavně dřevěné vlákno, které se používá mezi 45 eh, a 85 Tady je to velmi obtížné zajistit. Je tady obtížné certifikovat eh, tuto celulózu. Většinou je to tržní celulóza, která se prodává na světových trzích, tam se ty trhy neustále mění, takže je opravdu nemožné zde mít vysledovatelnost. Podle mého názoru eh, vydavatelé by neměli být zahrnuti do tohoto schématu. A co se týče uvádění na trh, měli bychom podporovat takové řešení, které by zajistilo, že veřejné orgány se budou zaměřovat na ty největší slabiny tohoto řetězce, zvláště z hlediska prvního uvádění na komunitární trh. Samozřejmě to předpokládá také harmonizované kontroly a sankce. Nebudu hovořit o detailech, paní předsedkyně, abych byla stručná. Děkuji za vaše pochopení, ale je to z důvodu velmi bohatého programu, který máme dnes odpoledne. Lešar Charciber. Můžete prosím vás vypnout váš mikrofon, paní Grostet? Danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že paní Lukas má dobrou vůli, ale my bychom se měli snažit o praktické řešení. Nesmíme zapomínat na to, že se jedná o hodně podniků, které využívají a těží dřevo zákonným způsobem. Jedná se o obnovitelné suroviny a také to zlepšuje naši bilanci CO2, proto bychom se měli snažit o řešení rozumné a nebyrokratické. Je důležité, aby členské státy úpravy, které existují, jednoduše implementovaly a také, aby prováděly byly kontroly na hranicích. Průběžná kontrola po celém dodavatelském řetězci by byla spojena s tak velkými obtížemi, že můžeme říci, že toto nepřinese užitek ani spotřebiteli, ani dřevařskému průmyslu. A dřevo by tak bylo znevýhodněno jako surovina. A to je věc, kterou nechceme. Proto bychom měli posílit kontrolu na hranici a také příslušné předpisy bychom měli kontrolovat a omezit je, tak abychom se také vyjadřovali k sociálním předpisům v jiných státech. To by šlo příliš daleko a nevedlo by to ke kýženému dopadu. A proto si myslím, že by bylo dobré postupovat pragmaticky, čle, nutit aby členské státy aplikovaly to, co my schválíme a to by bylo opravdu to nejlepší a tak bychom také podpořili dřevo jako surovinu. Děkuji. Paní Klas. Děkuji, paní předsedkyně jedna věc je jasná. Nelegální, nezákonnou těžbu nechceme nikdo, nechceme odlesňování tropických pralesů. Ale jak postupovat? Cesta zpravodajky znamená, pro mnohé evropské dřevospracovatele a také pro eh, majitele lesů velkou byrokratickou cestu. My musíme myslet na to, že dvě třetiny dřeva jsou přímo z Evropy, kde nezákonná těžba není velkým problémem. A majitelé lesů v Evropě uvádějí na trh eh, dřevo, které zákonně vytěžili a tím také snižují podíl nezákonného dřeva na trhu. A proto nechápu, proč by měli postupovat a podstupovat takovéto složité procesy. Je důležité, abychom věnovali náležitou péči u tě, těm druhům dřeva, které jsou importovány a tam je také dobře udělat certifikaci. Já se domnívám, že koncepce zanedbatelného rizika je velice dobrou rovnováhou mezi účinnými opatřeními a byrokracií musíme se vyhnout byrokratickým řemenům. A proto je důležité, aby importéři z třetích států také dokumentovali své importy a tak jsme docílili také prakticky jejich řešení a chránili evropské lesy a evropské dřevo. Madame Rosbach. Paní Rosbach. Velmi rychle, prosím formand. Jeg skal nok lade være med at gentage. Děkuji, paní předsedající. Já nechci opakovat to všechno, co tady již zaznělo. Velmi stručně dovolte, abych eh, řekla pár slov k nezákonné těžbě dřeva. Jde o to, jakým způsobem eh, dochází k této nezákonné těžbě, nesnad v Evropě, ale eh, dejme tomu, jak se eh, vyvíjejí vývozy dřeva do Číny. My nemáme žádný způsob, jak objem těchto vývozů kontrolovat a z Číny jsou pak eh, ty zásilky dřeva zase nasměrovány jinam. Zdá se, že procento stromů, které byly pokáceny a eh, u kterých my nemáme vlastně žádné eh, údaje, žádné kontroly, je čím dál tím větší. Je třeba, aby tím či oním způsobem Evropská komise našla způsoby, jak uzavřít dohody o spolupráci se zeměmi mimo evropský kontinent, které eh, dovážejí a vyvážejí eh, dřevo, abychom to nebyli pouze my, kteří vypracováváme a aplikujeme velmi přesná a nákladná pravidla. Ten návrh je velmi dobrý, ale zatím to na celosvětové úrovni opravdu nestačí. Děkuji. Děkuji vám a teď dám slovo panu Johnu Bazilovi z Evropské komise, prosím. Thank you. Um, Děkuji, paní předsedající. Samozřejmě, že Evropská komise sdílí obavy Evropského parlamentu, co se týče nezákonné těžby dřeva a již určitou dobu pracujeme na tomto akčním plánu FLECT a na eh, bilaterálních dohodách s některými státami, státy, ale je jasné, že musíme toto ještě podpořit další legislativou. Vzhledem k nedostatku času bych se chtěl především zmínit tě, eh, o těch otázkách, které tady byly vzneseny vůči Evropské komisi, konkrétně ze strany pana Brandyho o nákladech, které by eh, takovéto nařízení přineslo pro malé a střední podniky u zákazů a o tom, eh, jak by to vypadalo s kombinací due diligence a zákazu eh, prostě jde o eh, trochu odlišný přístup. Jde o to, aby subjekty prováděly tu přiměřenou a příkladnou péči. A z celé řady důvodů Jde o to samozřejmě subjektům poskytnout i právní jistotu, aby věděli, eh, jak si mají počínat a zároveň je třeba také postupovat eh, s určitými praktickými eh, kroky. Je to samozřejmě pro nás všechny velká výzva. Jsme tedy pro legislativu, která může být účinně implementována. A co se týče dopadu na malé a střední podniky, tak se domnívám, že hodně závisí na tom, zdali ten zákaz e, půjde ruku v ruce i s určitými povinnostmi e, pro další subjekty e, dál v tom řetězci. Pokud to bude pouze na těch prvních, tak samozřejmě jde o to, že subjekt bude uvádět své dřevo a nebo poměrně blízko zdroji eh, toho dřeva eh, na trh a eh, bude mít tím pádem dost těch informací. Pokud se samozřejmě jedná o další části toho řetězce, tak tam je jasné, že budou ty další subjekty dál od zdroje informací a že vzniká větší administrativní zátěž. Ještě k těm dalším E, věcem. Souhlasíme s tím, co řekla Karolín Dukas ohledně certifikace, ohledně výjimek pro e, ty e, dřevařské výrobky z osvědčením. Musíme samozřejmě obecně jít směrem eh, takové legislativy, kterou by subjekty mohly implementovat. Eh, Ty požadavky musí být takové, aby je subjekty mohly uvádět eh, v praxi a ne mohou to být jenom nějaké tužby a teď ještě o, o systému oznávání. Jsou tady uh, orgány, které se zabývají uznáváním a monitoringem. My samozřejmě se domníváme, že tyto uh, monitorovací organizace, které E, operují na úrovni členských států, by měly být uznávány, protože oni jsou nejblíž těm jednotlivým subjektům, oni mají nejvíc informací o vnitrostátních právních e, normách. Ty organizace, které operují ve více členských státech, by měly být uznávány i e, na té nadnárodní úrovni. Děkuji a teď požádám zpravodajku, zdali by si ještě mohla vzít na chviličku slovo závěrem a a chci zároveň poděkovat za její práci. Paní Lukas, prosím. Děkuji a děkuji všem, kteří přispěli do této debaty. Dovolte ještě pár slov. Celá řada lidí tady řekla, že dřevo je dobrým produktem a že udržitelným způsobem těžené dřevo a udržitelným způsobem vyrobené dřevě, dřevařské výrobky jsou eh, kladným jevem a opačně je to zase přesně e, jevem negativním. V Tímhle směrem musí jít naše legislativa. Je třeba si také uvědomit, že tady dochází i na území Evropské unie k těž, e, nezákonné těžbě dřeva. Nemůžeme zavírat oči před realitou. A ještě pár poznámek směrem ke komisi. Celá řada e, lidí, včetně minimálně pět pěti eh, členů rady jsou názoru, že due diligence je důležitým nástrojem a eh, že je třeba myslet i na ty další eh, postupné součásti celého řetězce ale due diligence jako takový sám o sobě nedosáhne toho cíle, který si komise stanovila. Eh, rozsah eh, té případné legislativy, o tom také hovoří komise. Tady jde o posilování eh, tedy těch nástrojů, které by měly být implementovány v zemích, kde Eh, již ta případně, případná třetí země eh, přijala určité normy. Nejde nám o to, abychom vnutili něco třeba Indonésii. Eh, my tady chceme prostě žádat minimálně to, co žádáme v rámci FLECT. Jinak prostě tady eh, vznikne eh, komplikovaná a nejasná situace. Celá řada eh, kolegů a kolegyň zmínila podnik malých, otázku malých a středních podniků. Tady bych opravdu ráda, se, se podívali přesně na to, co ve zprávě stojí. Celá řada povinností se týká právě té péče Eh, due diligence se opravdu týká pouze těch, kteří uvádějí dřevo na trh poprvé a všichni další, všechny subjekty se musí prokázat eh, péčí v tom smyslu, že musí vědět, co je jejich produktem, odkud ho získali a komu ho prodávají. Je to tedy due care a ne due diligence, je to nižší míra eh, péče. Takže tady je, musí, eh, je třeba podle mého názoru si uvědomit, že se nejedná o něco velmi nákladného, o poměrně jednoduchou záležitost a celá řada zemí Evropské unie vlastně tímto směrem již jde. Nedávno tady vlastně e, byl pořádán seminář z e, subjekty z tohoto odvětví. Bylo zajímavé zjistit, že i oni samotné jsou pro tento kombinovaný přístup. Je tady celá řada firem, e, která se teď staví k věcem mnohem progresivněji než někteří členové rady a těm bychom to měli dát jasně najevo. E, tento přístup, o kterém tady hovoříme, e, pokud, pokud by to bylo opravdu tak nákladné, dovede, bylo by snad možné, aby před 18 měsíci pro něj zvedli ruku američtí republikáni těžko. E, takže tady si nehrajme se slovy a nemalujme věci jinak, než jsou. Někdo navrhl, že je třeba se podívat eh, velmi obezřetně na situaci malých a středních podniků. S tím nelze než souhlasit. Ale za prvé, já si nemyslím, že ty povinnosti, které tady vznikají v důsledku aplikace našich názorů, jsou eh, tak nákladné. A za druhé, je tady ještě otázka třeba srovnání situace s REACH. Eh, tam existuje již precedent takových těch pracovišť nápomocných typu help desk, kde vlastně odborníci těm těm malým a středním podnikům, pomáhají, pomáhají jim také zajišťovat i určitou finanční podporu, eh, pokud eh, ta dotyčná firma prokáže, že opravdu je to eh, pro ní příliš, příliš nákladné dodržovat ty principy líče. Chris Davis řekl, že je zásadní, aby parlament zůstal pevně v kramflecích, pokud vůbec chceme něčeho dosáhnout v následujících jednáních. My jsme měli velice silnou pozici při tom prvním čtení a je důležité, abychom se drželi e, tímto směrem, abychom udrželi si tuto pevnou pozici. Já se domnívám, že pokud půjdeme do těchto jednání s nějakou rozmělněnou pozicí, no, tak to pozor tak to pak nemůžeme očekávat nějaké výrazné pozitivní výsledky. Takže zajistíme si legislativu, která je funkční, která e, není nákladná a já si nemyslím, že tahle nákladná je. Eh, umožníme si také tu detekovatelnost během celého toho postupu, během celého toho řetězce a snažme se zajistit, abychom se v tomhle směru eh, dostali kupředu a abychom prostě s radou jednali eh, ze silné pozice. Děkuji mnohokrát. Připomínám, jaké je deadline pro pozměňovací návrhy. Výbor bude eh, 26. hlasovat a eh, mezi 17. a 20. květnem eh, se bude hlasovat na plenáce. Ne, promiňte, já jsem se spletla, říká paní předsedkyně, takže 8. dubna budeme hlasovat 3. a 4. května na výboru, omlouvám se, říká paní předsedkyně, a plenárka to bude v červenci. Takže nyní se dostáváme na další bod a to je otázka CCS, tedy zachycování a ukládání CO2. To je poněkud zvláštní postup, protože tady máme námitku ze strany zelených. Takže já vám navrhuji, pokud s tím budete souhlasit, že ten, kdo namítá, může být Claude Turmes například, ten by to mohl vysvětlit, nebo někdo jiný, vy si ho vyberete. Výbor zareaguje, pak zahájíme diskuzi, tedy poté, co obě stanoviska se zde v oponentuře vyjádří. Bylo by dobré, kdybych tom skončili ve tři čtvrtě na pět, to by bylo dobré, protože máme ještě eh, dva témata a také zápis eh, z jednání z Doha. Takže navrhuji, aby nejdříve zazněla námitka. Možná Claude Turmes by to uvedl. Děkuji, paní předsedkyně. Budu mluvit anglicky, protože se domnívám, že více lidí bude mi takto lépe rozumět. Tak, abyste tomu všichni dobře rozuměli, tak se musíme vrátit do roku 2008, kdy bylo vyjednáváno o systému ETS. V tomto momentu bylo navrženo, aby 300 milionů povolenek se e, navrhlo, instalovalo tak, aby se financovaly jak obnovitelné energie, tak CCS. V této době všechny frakce nám pomohly při vyjednání toho, této dohody. V této době jsme očekávali, že hodnota těchto 300 milionů bude něco jako 7 až 8 miliard euro, protože se očekávalo, že cena za tunu CO2 v ETS systému by byla asi 25 až 30. Bohužel mezi tím došlo k ekonomické krizi, je tady recese, průmysl potřebuje méně povolenek, což má dopad na cenu. A pak tady máme také blokádu ze strany Polska a Itálie a dalších zemí, které chtějí, aby Evropa se posunula k 30%. A dnes, což by byla první otázka na komisi, když eh, půjdou tyto certifikáty na burzu, na, tak by cena byla asi 15 euro za tunu. To znamená, že už nehovoříme o 7 či 8 miliardách, ale hovoříme asi o 4,5 miliardách. Potom je tady ještě druhá věc. Přečtete-li si dokument komise a národních vlád, který máme na stole, tak v bodě odůvodnění číslo 11 se říká následující. Vzhledem k dosažení technologické diversity měly by být financováno 8 technologických projektů a potom také dalších asi 20 projektů v oblasti obnovitelné energie. Když toto srovnáte s bodem odůvodnění 6, tam se hovoří o tom, že asi 50 projektů může být financováno, pak dospějete k číslu, že jeden projekt CCS je odpovídá jedné miliardě euro, protože to odpovídá tohoto systému. To znamená, osm projektů by znamenalo 4 miliardy euro by mohlo jít do CCS, což potom by vedlo k ne úmyslnému závěru, že pouze 500 milionů by zůstalo na obnovitelné zdroje, což znamená, že 8 až 10 krát více peněz by šlo na CCS než na obnovitelné energie. A naše druhá otázka zní, komise, jak můžete zabezpečit, zaj, zaručit tomuto parlamentu, že nedojde k takovéto nespravedlivému rozložení eh, nákladů mezi CCS a obnovitelnými zdroji, protože CCS není úplně neutrální technologie. A pak je tady ještě druhá věc, která je důležitá. Potom se musíme dostat k odstavci 8, eh, tedy článku 8 eh, odstavec 3. Tam se eh, jedná o obchod, to vám nyní přečtu. Tam kde bude žádost po financích vyšší, než kolik je financí k dispozici, tak počet vybraných projektů musí být snížen tak, aby se také snížily finanční žádosti e, proporcionálně v každé skupině. To znamená, že by se to týkalo jak CCS, tak i obnovitelných energií. A potom to postupuje dál, že nejnáročnější projekty by měly být vyčleněny. Může nám nyní komise vysvětlit, že osm projektů CCS bude předloženo, ale bude předloženo daleko více projektů v rámci Eh, obnovitelných zdrojů a jak zajistíte tedy roz, spravedlivé rozložení financí. To znamená, jak zajistíte aby to nešlo především na takzvané chudé společnosti, jako je EON a tak dále. Podíváte-li se na jejich rozvahy, tak zjistíte, že by to nebyly zrovna nejchudší, eh, nebyly zrovna nejchudší lidé v Evropě, které, kteří by dostali ty největší finance. Děkuji, Děkuji mnoho požádala pana Pětra Tuleš, aby se vyjádřil za komisi, pokud chce zareagovat, a pak zahájíme diskozu, protože tady zazněla přesná konkrétní otázka na komisi. Děkuji, paní předsedající, a dobré odpoledne. V odpověď na slova pana Turmese a na jeho popis otázky musím říct asi tolik, že opravdu se musíme eh, vrátit ke směrnici o obchodování s emisními povolenkami. Legislativec eh, tam eh, dal tedy 300 tisíc povolenek tak, aby bylo možno podpořit, podpořit demonstrační projekty na zachycování CO2 a návrh komise je e, před vámi a my se domníváme, že e, naprosto odpovídá záměru legislativce, tak jak je to vysvětleno ve článku 10a zmíněné směrnice. Ty tři otázky, které komise dostala od pana e, poslance, jsou otázkami, ke kterým se tedy teď pokusím stručně vyjádřit. Nejprve k té první. Jak víte, komise, nerada e, o cenách spekuluje. Ceny e, jsou prostě na trzích jasně e, vidět a těch 300 milionů povolenek představuje nějaký 3 až 5 miliard eur. To je hodnota, která se ještě může změnit na, základu, na základě cen na světových trzích a těch 300 milionů eh, povolenek bude tedy eh, prodáno na druhotných trzích v Evropě, nebude to předmětem aukcí, to je dobré si uvědomit, že tady není možno eh, činit záměnu mezi podporou projektu a celkového záměru, tak jak je nasen do směrnici. Takže ano, Evropská investiční banka na druhotních trzích a ona je také výslovně zmíněna v rozhodnutí, které bylo přijato členskými státy. Rozhodnutí stanovuje, že všechny povolenky musí být přiděleny do konce roku 2013. A v tomto duchu Rozhodnutí také stanovuje, že všechny projekty musí e, prokázat při nabídkovém řízení, že jsou schopny do e, konce prosince 2015 být e, skutečně v chodu. A teď o financování. Myslím si, že toto je jeden ze zásadních, jedna ze zásadních obav Eh, které jsme teď tady nedávno vyslechli, vždy jsme říkali, komise vždy tvrdila, že rozdělení eh, mezi CCS a obnovitelné zdroje bude právě e, vedeno e, potřebami demonstrace technologií. Tady se jedná o demonstrace technologií. A komise e, konzultovala všechny zúčastněné strany před tím, než bylo přijato rozhodnutí. A diskutovala to s nimi opravdu ze široká a do hloubky. A těch 34 kategorií Eh, technologií v obnovitelných zdrojích a osm kategorií pro projekty CCS podle našeho názoru, pevného názoru, přesně odpovídají těm demonstračním potřebám v jednotlivých odvětvích. Ano, každý projekt v každém sektoru bude financován eh, na úrovni 50 eh, příslušných nákladů a tyto relevantní náklady podle těch hlavních směrů budou prostě definovány úplně stejně pro každý eh, z těchto typů projektů, ať se jedná CCS nebo o eh, obnovitelné zdroje. A koneční poměr samozřejmě půjde podle relevantních nákladů CCS projektů 8 a 34 projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Zatím prostě není přesně možné vypočítat tyto náklady. E, to jsou všechno projekty v prvotních stádiích a nikdo není v tuto chvíli schopen e, určit náklady. Nemyslíme si ostatně, že to je nutné, že je nutné tyto náklady definovat proto, abychom nějak eh, tu distribuci finančních prostředků eh, formulovali přesněji. Tak ať už je ten poměr jakýkoliv, eh, tak finanční zdroje, které budou dostupné, tak budou prostě podle tohoto klíče rozděleny a samozřejmě eh, bude záviset na objemu zdrojů pro projekty CCS a objemu zdrojů pro projekty obnovitelných eh, zdrojů. To zatím nevíme, jak to bude. Já jsem hovořil jasně, jde o to, eh, jak zamezit tomu, aby obnovitelným zdrojům byla věnovaná zlomka, zlomek finančních prostředků oproti CCS. Já jsem tady hovořil o tom, že tady máme osm kategorií technologií pro CCS a 34 kategorií u obnovitelných zdrojů. Zatím nevíme, jaké ty e, projekty budou chodit, jaké budou chodit nabídky v tom nabídkovém řízení. Uvidíme, jak se to bude objevovat a podle toho se posune ta rovnováha buď ten či onem směrem. Zatím nemáme seznam těch projektů, nevíme, e, co bude výrazněž zastoupeno a proto komise zatím jako e, nenavrhla žádné rozdělení zdrojů ex ante, ani nespekuluje nad úrovní nákladů nákladů. They, uh... Takže dnes zatím opravdu není možné toto nějak dále defini- de- definovat. Já nejsem schopen teď vám tady předložit nějaké odhady, eh, jak to bude vypadat. Zdali budou dostávat více projekty CCS a nebo projekty pro obnovitelné zdroje. Záleží, kolik jich přijde z té i oné kategorie. Musíme počkat. Musíme počkat na první nabídkové řízení, abychom viděli, jaké návrhy přijdou na stůl, jaké eh, návrhy E, budou vzaty vůbec e, v úvahu na základě kritérií, která budou muset ty návrhy splnit. Pak z nich budou dále e, projekty selektovány, vybrány. Tento proces zdaleka nezačal. Doufejme, že začne v červnu a potom a teprve potom budeme schopni prostě vidět, jaký objem financování je žádán a jaký poměr mezi těmi dvěma kategoriemi technologií vznikne. Děkuji. Mám tady šest osob, které se zapsaly. Eh. Počkejte, pane Turmes, nejdříve to zorganizujeme. Linda McAvan, Bassekut, Elisabeth Gardini, Esther Delang. Jsou ještě další řečníci? Dobře. A potom uzavřeme seznam. Paní Debra. Takže seznam je ukončen. Ano, je to poznamenáno. Máme tedy devět řečníků na seznamu. Jednu, dvě minuty každý. Nebo mi nemohla by komise zodpovědět nejdříve třetí část mé otázky, pak budeme mít všechny informace, ale možná o kapku přesněji a konkrétněji než do posud. No, ale je nutné, aby naši kolegové se mohli vyjádřit a poté... Vy jste dostal odpověď může vám vyhovovat, může vám nevyhovovat, ale je tady odpověď. Možná, že byste musel položit novou otázku. Takže Clint Davis. CCS. Děkuji. Já jsem byl zpravodajem pro CCS v průběhu balíčku pro klimatické změny. Chci připomenout, že před třemi lety a měsícem Evropská rada řekla, že chce mít 12 demonstračních projektů v Evropě do roku 2015. My bychom se měli nyní tázat, kde tyto projekty jsou Jestliže projde tento návrh komise, pak to bude nadále ke konci příštího roku, kdy budeme rozhodovat o financování jednotlivých projektů. A potom opravdu do roku 2015 bude málo času. E, svět stále více používá fosilní suroviny, například i také Čína a používá stále více uhlí. A také se podívejme také na plyn. Musíme také odstraňovat CO2 z plynu a z dalších zdrojů. Tento výbor předložil myšlenku financování demonstračních projektů použitím právě ETS. My jsme to předložili, dali do rady a o tři měsíce měli eh, rozhodnutí od rady. Ano, to je dobrý nápad, využijeme těchto peněz. A před 14 měsíci padlo toto rozhodnutí a nyní máme před sebou nadále pouze návrh rozhodnutí. To znamená, všechno běží strašně pomalu. Klot měl pravdu bude těchto 300 milionů eh, povolenek dostatečných na financování všech, všech projektů a také budeme mít tyto projekty do roku 2015. Jak snížíme spoždění těchto projektů? A je tady také ideologická debata. Claude říká, že Návrh byl předložen v roce 2008 a bylo to také podpořeno všemi frakcemi, ale zelenými ne. Zelení byli proti jaderné energetice, proti CCS a tak dále. Ano, Klode, tak to je vy tady máte v mnoha věcech pravdu, ale vy ignorujete eh, také realitu. Vy prostě jste proti rozvoji CCS. Paní Grostet? Děkuji, paní předsedkyně. To, co řeknu, bude podobné tomu, co řekl Davis. Já sám jsem byla spravodajkou za ITRE ohledně CCS Myslím si, že je politování hodné, že systematicky se tady dělá opozice mezi CCS a obnovitelnými zdroji. My jsme se zavázali již před určitou dobou v rámci klimatického balíčku ohledně CCS. Také jsme se zavázali ohledně financování pilotních projektů, tak to musíme dotáhnout do konce. Jsme v oblasti výzkumu, to je pravda, že potřebujeme tyto prostředky, ale musíme to dotáhnout do konce. Rozhodnutí již padlo. Nemůžeme stále spochybňovat rozhodnutí, které bylo přijato minulý rok, před dvěma roky a tak dále. To není možné. I když někteří nejsou eh, pro například uhelné elektrárny, tak jistě můžeme hovořit o Číně, ale víme také, že v Evropě se ještě používají uhelné elektrárny a to v obrovské míře. A z toho důvodu uniká velké množství CO2 do atmosféry. Musíme najít řešení. Není možné zakazovat používání uhlí, to není možné. Takže se musíme snažit najít řešení. A tato řešení souvisejí s těmito pilotními projekty. Musíme tedy najít finanční prostředky a nebylo by dobré, abychom zde zaujímali ideologické stanovisko k tomuto tématu. Děkuji, paní Makaman. Over time, Claude and I... Claude a já se občas shodneme, ale tady tedy opravdu mám jiný názor a nechápu, eh, proč v této fázi, když už jsme se vlastně dohodli a Začali jsme hledat způsob, jak financovat projekty CCS. Dohodli jsme se na určitém kompromisu. Řekli jsme si, že budeme také financovat projekty v oblasti obnovitelných eh, energií a technologií. Eh, a komise implementovala to, na čem jsme se shodli a my teď eh, prostřednictvím komitologie tady chceme znovu otevřít určitou diskuzi na základě nějakých politických argumentů. Já podporuji rozvoj CCS, nejde jenom o energetické firmy, i ocelárny teď investují do této technologie CCS. Já si myslím, že když se podíváme na způsob, jak se svět rozvíjí, tak bez tohoto typu technologie si prostě nedokážeme poradit. Tam vlastně selžou naše snahy o dosažení cílů v oblasti omezování CO2, takže pokud spozdíme to rozhodnutí teď, tak zase spozdíme projekty CCS znovu, neuděláme to, co je třeba. A také mimochodem spozdíme eh, projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, protože eh, je to tak, některé firmy přicházejí z projekty CCS a ty samé firmy přicházejí i z projekty obnovitelných zdrojů. Tam přece ty zdroje chceme poskytnout. Pokud tady je nějaká politická rozprava, dobře, ano, ale my už jsme ji prodělali, přijali jsme určité rozhodnutí, komise to eh, teď se snaží implementovat. Já doufám, že to prostě nebude tak, jak jsme si přáli. Komise teď nemůže predikovat to, co se bude dít v roce 2013. Ani nedokázala predikovat hospodářskou krizi, která to se celé trochu posunula. Takže ano, je tady 8 kategorií pro CCS a 34 pro obnovitelné zdroje. Pokud bychom měli jít cestou eh, komitologického procesu a znovu to roz, ro, rozevřít, tak si myslím, že se nikdy nikam nedostaneme v oblasti boje s klimatickými změnami problémy. Elizabeth Gardin je další. Děkuji, mm, paní předsedkyně. Já budu opakovat některé věci, které již tady zazněly. Ale je pravdou, že nemůžeme všechno zablokovat a nemůžeme prostě zastavit ten vývoj dopředu. Nesmíme zapomínat také na to, že stanovisko, které bylo přijato v rámci komitologie, představuje stanovisko minimálně 620 států. Text tohoto rozhodnutí je výsledkem vyjednávání, které trvalo více než jeden rok. Takže je nutné zohlednit vše to, co vyjádřili členské země EU. Máme tady tuto námitku e, ze strany zelených v rámci této námitky se spochybně práce, která byla velice obtížná, dlouhá. Měli bychom nyní postoupit k těmto demonstracím a to nejrychleji. Pokud chceme obnovitelné energie, pokud chceme CCS, tak musíme postupovat rychle, abychom bojovali proti oteplování planety, jinak eh, zažijeme katastrofální situaci. To znamená, že musíme podpořit tyto demonstrační projekty. Podívejte se na úvodní ustanovení 11 tohoto rozhodnutí. Tady se říká, že cílem je zajistit technologickou diverzitu a proto je dobré zafinancovat osm demonstračních eh, projektů a dále podprojektů v rámci podpro- kategorií a tak dále. A pak tam máte v příloze prakticky 34 podkategorií, které souvisejí s obnovitelnými zdroji. Já myslím, že to je konkrétní reakce na tuto námitku. Co se mě týče, Já se domnívám, že bychom měli zůstat na pozici, kterou jsme zaujali z hlediska CCS. To je vše. Děkuji. Pan Satuasi. Thank you very much. I... Děkuji. Chci opravit to, co řekl Chris Davis o historii tohoto politického rozhodnutí. Chris si dobře vzpomíná, že zelení byli proti tomuto nápadu, ale my jsme eh, nebyli pouze pro CCS, tedy proti CCS, ale byli jsme pro celý systém, to znamená pro CCS a obnovitelné zdroje. A Claude správně řekl, že nyní máme obavy o tu část obnovitelných zdrojů. Když byl schválen eh, klimatický balíček před dvěma a půl lety, tak tady byla možnost podporovat CCS tak, že by se stanovil eh, limit pro emise na kilowatthodinu. Nám se tenkrát vůbec nelíbilo, že zpravodaj pro CCS nechtěl se ubírat touto cestou, která by byla velice efektivní. Děkuji, Esther Delange. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla Evropské komisi poděkovat za její odpovědi. Myslím, že zase jsme dostali takovou odpověď nemastnou, neslanou mimochodem a domnívám se, že návrh jde proti příslušné směrnici. My chceme nařízení pro CCS a obnovitelné zdroje a upřímně řečeno vám musím říct, že podobně jako kolegové, kteří již vystoupili, jsem spíš z těch, které, kteří se staví na stranu komise a pokud jde o nějaký redistribuční klíč, přerozdělovací klíč, Eh, tak tady vidím, že tady je prostě 34 kategorií pro obnovitelné zdroje a 8 pro eh, CCS, to je velice nákladné, takže tam je logické, že ty částky budou vyšší. Myslím si, že není možno jít cestou tohoto návrhu usnesení. Je tady prostě určité eh, navržené řešení, všechno se to už táhne příliš dlouho, jdeme touto cestou a snažme se věci urychlit. A ještě otázku ke komisi, do jaké míry je nutné eh, je, do jaké míry je nutné postupovat ve dvou fázích. Eh, když vidím některé texty zelených a tak dále, tak si kladu otázku, zdali věci vůbec se berou vážně. Chtějí všechno brzdit a přitom hovoří o pokroku. Děkuji. Já jsem byla stínovou zpravodajkou k otázkám CCS ta, právě v, té, v tom období klimatického balíčku a můj kolega byl stínovým zpravodajem právě pro uh, E, ty obnovitelné zdroje a také podpořil těch 300 milionů e, na demonstrační projekci, projekty. Já mám určité problémy s tím přijmout e, ty projekty CCS. Jsou tady určité otázky, na které jsem zatím odpověď nedostala. Nicméně jsou tady určité určité kroky, které prostě my nemůžeme eh, jak si eh, řešit za jiné země. My nemůžeme rozhodovat věci za jiné oblasti. A pak ještě jedna věc, ty peníze, které nepůjdou eh, na CCS, se nemusí nutně dostat eh, do obnovitelných zdrojů, můžou jít eh, do uhlí, do nukleárních zdrojů. Já si myslím, že demonstrační projekty jsou nutné a financování na ně je zapotřebí. Musím říct, že jsem ráda, že nakonec k této dohodě došlo, jak zelení řekli. Ta dohoda jasně stanovuje, že se bude jednat o projekty CCS, CCS a projekty e, pro obnovitelné zdroje. Takže my tady máme teď určitou legislativu a je e, zapotřebí se zeptat komise dvě věci. E, vy říkáte, že dnes nemůžete spekulovat o množství a cenách. Já to beru. Pokud v tom vašem návrhu říkáte jasně, že chcete určitou rovnováhu, tak mi řekněte, jak tu rovnováhu dosáhnete až tedy budou projekci, projekty na stole až se bude prostě rozhodovat o tom, jaké projekty se dostanou do finále, jaké budou nakonec vybrány. Jak chcete v tom průběhu zajistit tu vyváženost? To je moje první otázka. A za druhé, v té části o CCS, je celá řada podrobností o eh, environmentální bezpečnosti a já se ptám, zda nás komise může ujistit, že se tyto, tato opatření vztahují i na ty projekty demonstrační. Děkuji, pan Sibér. Děkuji, paní předsedkyně. Ve výboru jsme se dohodli na tom, že budeme podporovat různé nové technologie ke snížení emisí CO2. Já nechápu, proč nyní ideologické otázky se zde nastěňují a provádí se tak říkají třídní boj to otá- nejsou otázky, které bychom měli řešit. Já se domnívám, že potřebujeme hodně technologických odpovědí, včetně technologie CCS. Podíváme-li se na světovou situaci, pak je jasné, že musíme také najít cestu, jak získat a u skládat CO2 například z uhlí. A proto bychom se měli zaměřit na všechny možné projekty. A za druhé si myslím, že komise postupuje objektivně. Ona také nemůže vědět, jaké projekty budou navrženy. Já předpokládám, že i v budoucnosti bude komise objektivní a je mi líto, že kult Claude Turmes hovoří tak eh, krátko zrace a tuto technologii CCS úplně vylučuje. Já jsem si býval přál, abychom zůstali u našeho původního stanoviska. CCS jsou také určitou možností ukládání CO2. Nemůžeme určité druhy energie úplně vyloučit. Petr Líze? Na několik vteřin. Ano, k zásadnímu tématu už se řeklo hodně a proto mám specifickou otázku na komisi. Můžeme se přijít o tom, zdali potřebujeme CCS na výrobu elektřiny bylo ji řečeno, že to potřebujeme celosvětově, ale ocel, vápno a cement nemůžeme vyrábět na celém světě bez CO2. A to je velice důležitá otázka. Já chci vědět od komise, zdali také o tom přemýšlela, protože se stále hovoří o výrobě elektřiny a málo se hovoří o dalších zpracovatelských odvětvích, které potřebují energie. A mě by zajímalo, zdali komise se na tato témata také při své práci zaměřila. A děkuji nyní za poslední připomínku a poslední tedy připomínka nyní. Já jsem tady slyšel, od několika lidí, kteří se domnívají, že hovoříme, máme ideologickou diskusi, ale to není pravda. Jestliže jste si vyslechli správně Kloda, tak on nezahájil ideologickou diskusi. On požádal komisi o vyvážený přístup CCS a k obnovitelným energiím. My můžeme spekulovat, ale všichni máme různé předpoklady. Když se podíváme na cenu eh, uhlí, tak a ta, na cenu CCS tak je velice vysoká. A komise chce udělat také spravedlivé rovnítko mezi CCS a obnovitelnými stroji. My všichni víme, že v další části komise říká, že nejdříve vybereme osm projektů v oblasti CCS. A my víme, jak drahé tyto projekty jsou. Jestliže chcete osm projektů, financovat 50% a to jsou 4 miliardy euro. To není spekulace, to je čistá kalkulace. Takže naše otázka zní, jestliže tady hovoříme o 4 miliardách euro pro 8 projektů CCS a nemáme dostatek peněz na 44 projektů v oblasti obnovitelných energií. Pak otázka zní, jaká bude rovnováha mezi projekty CCS a obnovitelnými zdroje. Ne, vy tady stále hovoříte o minulosti. Já Pane Davisi, já se tady pouze kladu otázku a vy byste mi toto právo měl ponechat. Já vím, že vy byste rád se pustil do ideologické debaty. Já jsem poslanec, já nejsem proti CCS, já tady pouze vidím, že je tady velké nebezpečí, že většina peněz z těchto financí půjde na CCS a proto se ptám, jestliže komise chce rovnováhu mezi CCS a obnovitelnými energie, tak já se ptám, jak to chce komise zarušit. To je to, co se ptal Klot, ale my jsme na to nedostali odpověď. Tak bylo řečeno, že tady rovnováha nebude, protože to není našem úmyslu. Pak ale nepište, že chcete rovnováhu. Když napište, že nechcete rovnováhu, tak to napište rovnou, že dáte více peněz do CCS, pak buďme otevřeni. Takže zatím jsme nedostali žádné odpověď. Nechci se pouštět do ideologické eh, diskuse, ale chci stejné peníze na CCS a na obnovitelné zdroje. Komise, chcete něco dodat? Nebo lépe řečeno konkrétně odpovědět na otázku, která zazněla? Velmi rychle, prosím. Merci. Thank you, uh, Děkuji, paní předsedající. Ano, můžeme eh, to trošičku ještě rozvést. Já mám takový pocit, že tady došlo asi k nějakému nedorozumění. Uh, Eh, co se týče charakteru toho rozhodnutí, které leží před členy Evropského parlamentu? Ta poslední otázka, možná, že začnu od, kanc, od konce, od té vyváženosti, rovnováhy. Tady prostě to rozhodnutí není o nějaké rovnováze. Tady je rozhodnutí o e, určitém výčtu kategorií, v rámci kterých mohou být projekty předloženy. A už tady bylo řečeno 8 kategorií pro CCS a 34 kategorií pro obnovitelné zdroje. Takhle to teď je. Takže pokud například ty požadované finanční zdroje pro CCS budou ve výši 4 miliard eur a v té druhé kategorii obnovitelných zdrojů to také bude e, takto 4 miliardy, tak to bude 50-50. Opravdu to všechno závisí, jak už jsem ostatně řekl, na počtu předložených projektů, na počtu projektů, které budou prostě Eh, si mít možnost nárokovat eh, tu eh, finanční podporu a na úrovni finančních zdrojů. Takže opravdu je dnes těžké říct, jaké projekty se nám dostanou na stůl. Opravdu je těžké říct, jaké, kolik projektů bude v té či oné kategorii. A řekněme si jednu věc jasně tady nebude probíhat proces tak, že by se nejprve selektovaly proces e, projekty v rámci CCS. Bude to všechno paralelní. Nic se nebude preferovat oproti e, něčemu jinému. V tom má komise naprosto jasno. Komise říká, že tady prostě je určitý počet technologických požadavků u obou kategorií, i u CCS, i u obnovitelných zdrojů a členské e, státy budou moci přicházet se svými návrhy, ty projekty potom budou vyhodnoceny. Takže v tomto směru je to rozhodnutí to e, naprosto transparentní. A v odpověď na otázky e, ohledně nějaké vyváženosti. Komise nehovoří o vyváženosti nebo rovnováze. Komise pouze stanovuje, jaké technologie budou mít nárok a říkám, budeme otevření vůči všem členským státům a jejich návrhům eh, k eh, návrhům na to získat financování z toho či onoho mechani- eh, z to, z, pro tu či onu kategorii z, této mecha- z tohoto mechanismu. A samozřejmě otázka eh, integrity, eh, environmentální integrity projektu CCS, to jasně musíme sledovat. Máme směrnici a ta je eh, aplikovatelná na všechny projekty. Tady není třeba ty věci opakovat, není třeba odkazu na směrnici ty všechny záruky, co se životního prostředí týče, co se týče e, bezpečností a e, lidského zdraví, jsou zohledněny projekty CCS, kterou si budou moci nárokovat podporu v rámci tohoto mechanismu, nejsou eh, také eh, pouze eh, z jedné kategorie energetiky. Budeme hledět i dalšími směry. Budeme hledět směrem k ocelářskému průmyslu a dalším e, sektorům, které jsou sektory e, s velkými emitenty. Děkuji, prosím, stručně říká předsedající. Již končím, říká komise. Dovolte závěrem asi tolik, e, jak také stanovil ten klimatický balíček, je zapotřebí všech technologií a právě toto rozhodnutí v oblasti projektu CCS a obnovitelných zdrojů jde tímto směrem. Děkuji. Já si myslím, že asi není nutné tady předvídat nějaké pozměňovací návrhy, takže mezi 26. a 28. dubnem budeme hlasovat ve výboru a mezi 17. a 20. květnem budeme hlasovat na plenárním zasedání. Na pořadu jednání je teď konference Doha, což nebyl nějaký výrazný úspěšný počin a já dám Eh, slovo Jacques Mandimu, aby tedy nám poreferoval o této události a pak bude hovořit Basekut a následně komise a poté se budeme zabývat odpadními elektronickými a elektrickými zařízeními. Paní předsedající, děkuji. Ano, výsledky konference v Doha eh, CITES byly poměrně děsivé. Vlastně všechny návrhy, které jsme předložili v usnesení Evropského parlamentu, eh, šly pod stůl, kromě několika málo, které byly přijaty. Vy jste ostatně tu zprávu mohli vidět, protože jsme eh, ji eh, předložili a vidíte tam rozsah těch špatných výsledků. A myslím si, že by bylo dobré se tady soustředit na několik politických bodů. Za prvé, je dost nepříjemné vidět, že Evropská unie je natolik eh, soustředěna na špičku nosu, eh, na své vnitřní eh, postupy, že tak trochu zapomíná, že tady je 150 dalších států ve světě, které jsou také smluvními stranami CITES. Takže když jsme tak mezi sebou bojovali s eh, cílem eh, dojít k nějakému kompromisu v oblasti tuňáků, eh, tak například německý ministr pro rybolov s velkým měžcem peněz obcházel zástupce afrických a dalších států, aby získal podporu pro své stanovisko proti Eh, proti vlastně eh, připojení eh, tu nějaká obecného do přílohy 1. Členské státy Evropské unie v nějakých 4 až 7 hodin denně strávili vyjednávání mezi sebou o nějakých společných postupech a stanoviscích a mohou říct, že v důsledku toho nějaký jaksi důsledek působení Evropské unie se téměř rovnal nule. A dovolte, abych připomněl ještě jednu věc. Evropská unie má 27 států na konferenci CITES e, a země jako Japonsko, e, já nevím, Indie a další má pouze e, jednoho zástupce. My bychom mohli být opravdu mnohem důraznější. Další věc. CITES bývalo takové spíš vědecké setkání, ale to už je dávná minulost. Teď je to syrová politická záležitost, kde se tedy rozhodují věci z politického hlediska. A myslím si, že Evropská unie se svými zástupci z Evropské komise a členských států prostě jaksi nebyli nějakým způsobem příliš připraveni na takovouto úroveň politické rozpravy. Hlavní problém tkví v tomhle. Když se podíváte na obecné eh, problémy ztráty biodiverzity, tak CITES představovalo mm, jedno z nejúčinnějších for na mezinárodní úrovně. Je to vlastně jedno z mála mezinárodních for, kde se přijímají právně závazná rozhodnutí. Takže je proto opravdu hrozivé, že v tuto chvíli eh, prostě se uvažuje o tom, že nějaké eh, Eh, druhy, které, kterým hrozí vymizení, eh, nespůsobí to, aby se CITES eh, rozhodla a šla cestou jejich podpory. A to proto, že tady jsou prostě obchodní zájmy i na úrovni CITES. Pokaždé, když do hry vstoupí obchodní zájmy, tak se strašně obtížně dojde k nějakému rozhodnutí v CITES. Byla přijata určitá rozhodnutí ve v oblasti flory, ale Eh, u těch hlavních druhů převážily obchodní zájmy. Japonsko a takovéto země byly proti všemu, co se týkalo jejich druhů. Řeklo, že to prostě není toto něco, co by, eh, něčím, co by se mělo eh, vlastně řešit na úrovni CITES, ale na úrovni Eh, organizací rybolovních států. A my jako parlament bychom si tohle měli uvědomit. Pravděpodobně toto je poslední šance pro tu nějaká obecného. V listopadu v Paříži bude další jednání iPad a musím říct, že v minulosti tato jednání se příliš netěšila velkému zájmu Evropského parlamentu, ale teď, když v Doha skončila konference CITES s takovým hrozným fiaskem, tak bychom měli využít pařížského jednání v listopadu abychom začali tlačit především na Japonce a na Číňany, aby se eh, prostě eh, rozhoupali k nějakému výraznému rozhodnutí v oblasti ochrany tuňáka. Děkuji. Děkujeme za tuto jasnou zprávu. Takže chcete něco dodat? Mr. Mike. Ne, mám co dodávat ke kolegovi. Já chci pouze ještě zopakovat dvě politická poselství. Za prvé, když jsme hovořili v Doha jedním hlasisem, hlasem, tak jsme dosáhli svého. Ale v Kodani jsme nehovořili jedním hlasem. My jsme Eh, do Dohy nedorazili dostatečně připravení, protože my jsme bojovali o společnou pozici. A Čína a Japonsko jezdili po světě a snažili se prosadit svou pozici již předem. Takže my jsme celé měsíce připravovali naši naše stanovisko, ale během dvou hodin jsme byli poraženi v otázce například tu nějaká obecného. Takže nejenom hovořit jedním hlasikem je důležité, ale je důležité být dobře připraven. Je třeba, aby komise měla mandát k jednání a neměli bychom e, tam být e, být eh, tedy jako 27 členských států. Eh, musíme především eh, se připravit a musíme se poučit, protože bude tady Nagoya a Cancún, to jsou další důležité schůzky. A Evropa opravdu u v ICATu musí být Evropa konsistentní. A my jako Evropský parlament a rada jsme řekli, že jsme proti nelegálnímu obchodu s tuňákem. A tuto pozici také musíme prosadit v listopadu v v Paříži v Kajkedu. Jinak prohrajeme náš kredit. Jinak budeme zastávat různá stanoviska v ICADu a v CITES. Proto musíme hovořit na obou dvou forech stejným jazykem, jinak nebudeme dostatečně důvěryhodní. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Jménem komise Pane Bazile, chcete vystoupit rychle? Eh, thank you. Um... Děkuji. Ano, opravdu. Komisi to trvalo moc dlouho a my jsme teprve koordinovali naši pozici a jiné státy již eh, ovlivňovaly zbytek světa. My se musíme postarat o to, jak budeme e, nyní vystupovat lépe v CITES a také na jiných fórech. Toto není problém specifický pro CITES. My jsme již toto zažili také na jiných fórech. My jako komise musíme nadále se snažit o ratifikaci dodatku Gabaron, aby EU se stala smluvní stranou CITES a potom, abychom mohli také prosazovat e, evropskou legislativu. A musíme také se snažit o ovlivňování jiných států, když diskutujeme o důležitých druzích, jako jsou ryby. Také se musíme postarat o to, jak budeme lépe využívat naše finanční nástroje, například také rozvojovou spolupráci. Takže my se těšíme na spolupráci s parlamentem v této otázce také ve vztahu Aikenu a pan komisař Potočník se pravděpodobně k tomuto tématu ještě zítra vyjádří. Děkuji mnohokrát. Takže chce někdo se ještě vyjádřit? Prosím, velmi rychle. Paní Gutierrez. Děkuji. Ve světle toho, co se odehrálo v Kodani, myslím si, že se z toho musíme poučit. Jedná se o to, abychom hovořili jedním hlasem a měli společnou pozici, ale problém je v tom, abychom projevili zdravý selský rozum, aby to, co navrhujeme, se dalo realizovat. My tady tak trochu hmm, hovoříme o sice úžasných projektech, ale zbytek světa postupuje zcela opačným způsobem. My bychom měli předkládat návrhy, které by byly mnohem realističtější. A také bychom si měli zjistit, co si o tom myslí ostatní. A měli bychom si také uvědomit, jaký dopad to bude mít právě na ty ostatní z hlediska ekonomiky, života, schopnosti a tak dále. A pokud budeme používat ideologie, tak tím si svět nezískáme. Pan Bill Newton Den. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. V minulém parlamentu jsem byl v delegaci s je, japonským parlamentem. Já už této delegaci nejsem, ale my bychom měli také vyslat zprávu z tohoto výboru e, této delegaci, tak aby tato delegace, až se sejde s japonským parlamentem v Japonsku, jim mohla naše stanovisko tlumočit. Ano, a nyní bude hovořit pan Tanažesku. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh ohledně zavedení tuňáka do první přílohy a tudíž zakázat obchodování s tímto druhem, tento návrh byl zamítnut do H. Pouze 20 hlasů bylo pro a 138 proti a 30 hlasů se zdrželo. Z důvodu této nezodpovědné volby tu nějak obecný je opět mimo seznam CITES. Takže tato organizace nebyla schopná ochránit tento druh až do posud. Během plenárního zasedání v únoru ve Štrasburku. Položila jsem, položil jsem ústní otázku komisi na toto téma. Nechtěl jsem být na poplach, ale chtěl jsem říct, že jsme tady proto, abychom nejenom navrhovali to, co by zlepšilo situaci, ale abychom také předkládali eh, návrhy, které by umožnily aplikovat tato upatření. Bohužel z tohoto musíme vyvodit bolestnou zkušenost. Děkuji paní Grostet, já budu velice stručná. Chtěla bych jenom opětovně říci, že když konstatujeme to, co se odehrálo v Kodani, když vidíme, co se stalo v Doha, můžeme si opravdu říci, že Evropská unie je velmi slabá a nedaří se jí dát zaznít jejímu hlasu na mezinárodní scéně. Takže zde v Evropském parlamentě můžeme přijímat všechna možná opatření a všechny možné návrhy. V každém případě nás neposlouchají a to z toho důvodu, že 27 členských států na radě přijalo 27 eh, stanovisek a nikoli jednotné stanovisko Evropské unie. Musíme tedy předjímat, pokud možno, tyto situace a snažit se, abychom byli nejpřesvědčivější na mezinárodních eh, konferencích. Děkuji, paní Grostet. Můžeme se jistě sdílet toto stanovisko. A nyní přejdeme na téma, které je velmi hutné, je to otázka odpadních elektrických a elektronických zařízení. Předám slovo našemu zpravodaji, panu Florencovi, který bude hovořit k tomuto tématu. Yeah. Wow. Děkuji, děkuji, paní předsedající. Měl bych chuť ještě se vyjádřit ke Kodani, ale Možná bychom si měli jasně říci, proč jsme v Kodani ztroskotali. My na ten na tuto věc máme v tomto parlamentu šest různých názorů, což je také zajímavé. Nyní k OEZ. E Já jsem vás seznámil s mojí zprávou, vy jste předložili pozňovací návrhy a také se odehrála velice živá diskuse. Já jsem na základě pozměňovacích návrhů viděl, že kolegové sdílejí jak názor komise, tak i můj názor. Můj názor jste dále rozšířili, což je velice dobré a proto se domnívám, že určité pozměňovací návrhy můžeme nyní prodiskutovat a u dovedu si představit, že mohu určité pozměňovací návrhy akceptovat, jestliže komise také se k tomuto návrhu vyjádří a musíme si uvědomit, zdali to, co navrhujeme, je vůbec realizovatelné a reálné. Já jsem řekl, že bych chtěl jinou oblast působnosti, protože stará oblast působnosti jasně vymezovala odvětví a také byly stanoveny výjimky. A já jsem byl toho názoru, že bychom měli oblast působnosti otevřít, ale nemůžeme ji otevřít tak, aby 50 tunový jeřáb, který má eh, elektromotor, aby patřil mezi OEZ. E ale to je jasné, že to není možné a to se také dá upravit. A takže váš názor na otevřenou oblast působnosti je správný, ale je třeba také udělat výjimky, aby to nevybřežilo. A druhý bod je otázka uzavírání mezer, které umožňují nezákonný export. Toto je rozhodující otázka. A celá celní činnost spadá do vnitrostátních kompetencí a my tam máme povinnost, požadujeme povinnost, ohlašovací povinnost pro exportéry, Někteří šli ještě o krok dál, o tom můžeme diskutovat, ale já se domnívám, je, jestliže nezvládneme nezákonný export na hranicích příslušnými úpravami a předpisy a celníci, kteří dnes nemají příslušné předpisy k ruce, tak si myslím, že nezákonný export prostě nezakážeme a neukončíme ho, ale myslím si, že jsme zde na dobré cestě. A potom je tady otázka národní a také evropské autorizace já si myslím, že tady nejsme na tom šťastně. Myslím si, že výrobce lamp, který je přímo na hranici s Nizozemím, tak přece nemůže ohlašovat tuto lampu ve všech 27 zemích. Já si myslím, že musí existovat orgán, u kterého se to ohlásí a 27 zemí spolu bude komunikovat a tak takovýmto způsobem se 27 zemí dozví o této lampě či televizoru. Tak si myslím, že bychom měli postupovat, tak chce postupovat i komise. Toto platí také pro oblast sběru, že v této oblasti to není tak jednoduché, to dobře vím, ale já chci ještě připomenout, že většina z nás v parlamentu se zasazuje pro evropský společný trh a společná pravidla. A pak nechápu, proč pro stará elektrická zařízení by neměla platit evropská pravidla a měla by pro ně platit pouze národní pravidla. Existují členské státy, které jsou v této otázce v přední frontě, to jsou skandinávské země a Rakousko. A potom jsou tady některé země, jsou to dokonce staré členské země, které patří mezi zakládající země, které jsou na tom velice špatně a musí se zlepšit. Když uzavřeme veškeré mezery, když exportéři budou muset dokázat, že přístroje, které exportují, skutečně fungují, protože pak eh, mohou být jenom exportovány, potom sběrná kvota 65% problémem nebude. <clears throat> Ale je třeba veškeré takovéto skuliny uzavřít a pak si nemusíme dělat starosti o 65%. Já přiznávám, že otázka, jak zjistíme těchto 65%, tato otázka, tedy odpověď na ní je těžká. Například ve Skandinávii se tímto již dlouho zabývají, jsou ty ve Skandinávii se to prokazuje tak, že se říká 65 produktů uvedených na trh. Ale to pro země jako například pro Bulharsko, a to myslím velice dobře, to není tak snadné, protože obrat v těchto zemích není tak velký jako například v Německu. Tady si dovedu představit, že se bude vycházet z jiných kritérií, například z otázky, kolik elektrozařízení opravdu jde do odpadu. Na první pohled to vypadá velice kouzelně, ale experti mi řekli, jak to chcete definovat. Kdo může potom početně stanovit, kolik elektřiny elektro přístrojů opravdu by se do odpadu dostalo. Mně bylo řečeno, že některé země, jako například Rakousko, by to zvládlo docela seriózně, protože počty musí být seriózní, protože průmysl mu musí za to vydat hodně peněz. Tady nemůže mít, mít žádná zamlžená čísla. Jestliže mi komise řekne, že můžeme jít i jinou cestou, která by dostala nové země do určité lepší pozice, tak já bych s tím souhlasil. Ale musíte mi ještě vysvětlit, že to takto půjde. Pozměňovací návrhy kolegy Zébera se mi docela líbí, ale mě by zajímalo, jak to funguje. Put on the market, to je e, dětská hra. Na to máme DPH v Evropě, kterou nemůžeme skorumpovat a podle toho zjistíme, kolik šlo na trh, ale kolik budu mít ve sklepě a nebo někde ve stodole a tak říkajíc v odpadu, tak to je velice těžko spočítatelné. Takže komise mi může prosím zodpovědět otázku, do jaké míry skutečně dokážeme spočítat eh, ty odpadové elektrické přístroje pak, si, že toto se nám podaří, tak budeme na dobré cestě. Pokud se týče financování, tak tady jsem konzervativní, já se domnívám, že společnost a občan má také povinnost a odpovědnost vůči nákladům za staré přístroje, takže nejenom průmysl má zodpovědnost, ale také občan si musí vzít svou část odpovědnosti. To však neznamená, že občan to bude platit příno, přímo. V Německu je to zorganizováno velice jednoduše. U nás sbírají staré přístroje obce, jednou za měsíc je sbírají nákladáky a od sběrného místa Eh, platím já a potom platí průmysl. Takže já chci jasně ukázat, že v tom v životě není nic zdarma, že každý člověk musí vždy k něčemu přispět. Toto je můj názor, který však nemusíte sdílet. Někteří kolegové chtějí opět kvólu, kvótu znovu využitelnosti, tedy recyklace tady komise tyto kvóty znovu využitelnosti a recyklace slouži, sloučila a le, některé sociální skupiny toto chtějí oddělit. Mám pocit, že je to ve výši asi 5%. Já to mohu akceptovat, ale jestliže toto uděláme, pak musíme mít odvahu eh, říci, že ty organizace, které chtějí eh, znovu využívat tyto přístroje, tak se k ním musí také jako první dostat. Jestliže tyto přístroje seberete a potom budou zničeny, tak těžko je zase můžete využívat. Jestliže chcete znovu využívat, tak musí organizace, které je chtějí využívat, musí mít tedy k ním přímý a první přístup. Nechci vás dále zdržovat, kolegové, já jsem byl příjemně překvapen pozměňovacími návrhy, které určitě některé z nich přizvu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto zdůvodnění těch jednotlivých pozměňovacích návrhů. Máme teda asi 40 eh, minut času, takže zase opět málo. A Shadow by měl hovořit 3 minuty a ostatní řečníci tedy 2 minuty. Katrin von Brun je první řečník. A spouštíme hodiny. Děkuji, pane předsedo, takže já se pokusím dodržet tuto dobu. A jak vzhledem k tomu, že zpravodaj to již uvedl, je tady velký počet pozměňovacích návrhů. Takže já bych chtěla oznámit, že se jedná o vynikající zprávu. Zpravodaj zde uvedl několik úvahů, jejich, směrem, jejich smyslem je posílit eh, vlastně návrh komise. Jsou tady ale některé body, ke kterým bychom eh, rádi uvedli, že bychom chtěli jít ještě dále. První věc, o které hovořil zpravodaj, a já jsem ráda, že je velice vstřícný k této otázce, to je důraz na opětovné použití zařízení. Nejedná se jenom o to, abychom tedy stanovili odlišné cíle, ale musíme také zajistit, aby subjekty tohoto trhu mohly velice rychle intervenovat v tomto cyklu. Ostatně zpravodaj o tom hovořil. A dále musíme také zajistit, aby bylo možné dávat informace o těchto produktech, zvláště eh, těm subjektům, které zpracovávají tyto, eh, tato zařízení. Další bod, který jsme ještě diskutovali v rámci jednotlivých frakcí a také s komisí, ten se týká toho, jaké cíle bychom zde měli stanovit a jakým způsobem bychom měli dělat propočty. To je ta slavná diskuze ohledně toho, jaké produkty byly dány v posledních letech na trh Zda máme využívat tedy tohoto výsledku a oproti tomu máme určitý počet odpadů, které se kumulovaly. To znamená rozdíl mezi tedy vstupem a výstupem z daného trhu. Některé pozměňovací návrhy eh, tady byly předloženy také kolegy z mé frakce a my jsme se dohodli na koncesuálním stanovisku Hovořili jsme také s, se zástupci Evropské agentury pro životní prostředí a s příslušným DG. Domluvili jsme se na toku odpadů, který existuje. Ovšem jsou tady určité protiargumenty, které by si ještě zasloužily diskuzi. Třetí připomínka, to jsou ty, ta malá zařízení, kterých je mnoho, jsou důležitá v našem každodenním životě a mají také velký význam z hlediska OEZ. E Mám eh, na mysli třeba elektrické zubní kartáčky a další podobná zařízení. To je důležitý prvek, protože mm, tato zařízení obsahují nákladné prvky a je nutné, abychom se zaměřili na tato malá zařízení a měli bychom tedy zohlednit výraznějším způsobem tato drobná zařízení, která by měla spadat do konkrétního cíle v tomto ohledu a také bychom měli zajistit eh, správnou recyklaci těchto malých zařízení. Pak je tady diskuze, která se týká zodpovědnosti výrobců. Tady existuje široký konsensus v našem výboru z hlediska této odpovědnosti výrobců. Pokud vyrobíte dva počítače a jeden je organizován tak, že se dá snadno recyklovat a že se snadno demontuje, tak eh, samozřejmě, že ten První počítač umožňuje zbavit se nebezpečných obsahů, nebezpečných produktů a samozřejmě také by eh, mělo být méně nákladné zpracování takovýchto zařízení. To je směr, kterým bychom se měli ubírat a v této směrnici jsou eh, některé úvahy, které by měly posílit eh, tuto záležitost. Pak je tady další bod a to bych chtěla velice stručně ještě zmínit. Je tady velký počet pozměňovacích návrhů, které byly předloženy nejenom z mojí frakce, ale také ze strany jiných politických skupin z hlediska výjimek u solárních panelů. A to mě velmi vadí. Já jsem přívrženec těchto solárních panelů, ale a proto si myslím, že by neměly by patřit mezi výjimky. Měli bychom především dávat pozor na to, aby programy sběru těchto zařízení nebyla v rozporu s tím, co hlásáme. Omlouvám se, měl jsem příliš málo času na tuto otázku. Děkuji. Chris Davis bude pokračovat. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Spojené království eh, má svůj postoj k implementaci Eh, legislativy komunitárního charakteru. Eh, rádo plní v tomto směru úkoly. Není to tak špatné, ale zase úplně dokonalé to také není. Budu stručný. Prostě lidé v Londýně, když se k ním dostane ta komunitární legislativa, tak na to hledí, jako kdyby to spadlo z Marzu a ptají se, zdali někde jinde v Evropě už je to implementováno. Ne, neptají. Chtějí to všechno dělat sami podle svého. A proto se někdy to kolo najednou stane e, čtvercem z hranatí. A přesně to se týká této legislativy. My jsme to všichni podepsali, tu odpovědnost a tak dále, jednotný trh, tak jak Karl Heinz e, hovořil v tomto směru, znamená jednoznačný úkol a pro, se, podporujeme myšlenku, že výrobci, myslím si, že se tady říká, že členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí strany jednající jejich jménem udělají to či ono, aby e, vlastně e, dodrželi legislativu ohledně recyklace a tak dále. Možná, že by se vám zdálo, že to je poměrně jednoduché užití třetích stran jednajících jménem subjektů, ale e, tady vlastně není žádný odkaz na ty výrobce jako takové. My vlastně umožňujeme prakticky každé systému, eh, aby sbíral ten odpad a pak eh, už je úplně jedno, kolik eh, toto stojí či ne. Takže já eh, se opravdu eh, snažím dosáhnout toho a doufám v jednoduchý výklad, v jednoduchou definici v tom smyslu, že ty třetí strany, které jednají jménem výrobce, by byly, měly být také jmenovány výrobcem. Tady by měla být jakási soustažnost, tady by to prostě mělo být v jakémsi vztahu. Nemělo by to být eh, tedy vykořišťování výrobce, ale spoluodpovědnost. A ještě jedna věc, až tato legislativa bude opravdu uzavřenou záležitostí, tak snad doufejme, se nám podaří také vyřešit ty vývozy odpadu. Eh, Karl Heinz mimochodem řekl, že by to měla být předběžná podmínka, aby prostě to, ten režim vznikl dřív, než dojde k tomu vývozu, aby bylo jasné, co se věci, jak se věci budou recyklovat. Já hovořím o certifikaci každého jednotlivé, každé jednotlivé po, položky. Je třeba tu odpovědnost opravdu přenést na konkrétní subjekty. Ten princip, který Karl Heinz tady oznámil, je naprosto v pořádku. Musí to být opravdu E, jasné, jak se ty věci budou dělat a e, kam se bude ten odpad vyvážet. Děkuji, na řadě je Mikael Mopulos. Děkuji, pane předsedající. Jak už jsme měli možnost říct e, při posledním jednání, tak my v revizi této e, směrnice vidíme určitou příležitost, kterou bychom neměli nechat padnout pod stůl. Jde o možnost, že to, co máme k dispozici, by mohla být účinnější a také by měla být posílena znovu užití a recyklace a e, je třeba analyzovat vnější náklady. Všechny tyhle věci e, směrnice ne až tak řeší. My jsme proto přišli s pozměňovacími návrhy, abychom tuto možnost využili, využili tuto možnost aktualizovat směrnici. Je opravdu možné ten text vylepšit a e, upřít pozornost především na dodržování e, zásady odpovědnosti výrobce. Prostě výrobce musí být e, zodpovědný za náklady na celý životní cyklus výrobku a zároveň je třeba klást důraz také na e, přijetí cílu sběru, která by byla přesnější, a také efektivnější. Hovoříme o 50%. Také musíme klást důraz na nutnost vyhnout se únikům e, těch zařízení z, té ofici, z toho oficiální e, řetězce. Zpráva kolegy Florence e, se snaží jít správným směrem, ale musím říct, že tady ještě zbývá něco e, dopracovat a to se stalo právě předmětem našich doplňovacích pozměňovacích návrhů. Když hovoříme o odpovědnosti spotřebitele, tak tady podceňujeme také úlohu distributora a ignorujeme nutnost určitých prostředků, e, které by měly být e, k dispozici i na úrovni místních samozpráv pro tyto účely. Je třeba také požádat členské státy, aby e, těmto místním samozprávám dali k dispozici dostatečné prostředky i pro určité osvětové kampaně e, pro účely toho sběru. A také sběr e, přímo v domácnostech není možnost zcela vyloučit. A ohledně cílů sběru musí být směrnice opravdu přesnější. Tady to musí být upřesněno eh, podle kategorií jednotlivých výrobků. Jinak eh, eh, víme, jak to může skončit. Ten sběr může být naprosto chaotický. Rovněž je třeba, aby tady byly dostatečné informace o e, míře sběru, abychom měli představu o účinnosti celého systému. A my jsme proto přišli s určitými pozměňovacími návrhy, kde se snažíme e, klást důraz na nové opětovné použití těch zařízení, e, spíš než jít cestou ničení a ještě jednou je třeba, aby na každé jednotlivé etapě byly jasné informace o vstupu a výstupu těch zařízení a je třeba tyto e, věci vykazovat. Parlament musí žádat zlepšení e, tohoto odpadového hospodářství a my si přejeme závazná ustanovení, která by se vztahovala na vývozy. Děkuji. Dankeschön. Děkuji mnohokrát. Julie Gary. Thank you, Chairman. Um... Děkuji, budu stručná. Pozměňovací návrhy jsou plné různě formulovaných cílů. Já se domnívám, že bychom nyní měli předložit různé cíly sběru pro různá zařízení. My víme, že když hovoříme obecně, pak se zatím skrývají různé výrobky, například Fén, fén vyhodíme do odpadu, ale budeme recyklovat mobilní telefon a já se domnívám, že nařízení toto také musí zohlednit. A já se ptám nyní komise, zdali by opravdu toto nařízení nemělo pojednat jednotlivé kategorie. A potom je tady také chování spotřebitelů. Uh, měli bychom se zabývat pozměňovacími návrhy, které vyžadují větší informovanost spotřebitelů. Já se domnívám, že spotřebitelé zatím úplně nechápou zodpovědnost, která není ve všech zemích stejně definována a také bychom měli dát pobídky spotřebitelům ke změně chování. Je dobré hovořit o změně chování spotřebitelů, tak jestliže oni nezmění své chování, tak ne jenom, že by nechtěli, oni nechápou celý ten systém, nerozumí, jak mohou přispět ke změně celého systému. To znamená, že musíme spotřebitele dostatečně informovat a dát jim tak říkajíc takovou cestovní mapu, jak se chovat. A je tady celá řada pozměňovacích návrhů, které se ubírají tímto směrem. Já chci pouze říci, že se to netýká pouze stanovení cílu, ale je třeba stanovit především inteligentní cíle, které budou dobře fungovat. Thank you, Sabine Wilz. Sabine Wirtz. Máme deset pozměňovacích návrhů ty jsme podali a s tím cílem, že pokud možno co nejvíce o EEZ by mělo být sbíráno, zabránit tedy vývozu tak, aby to nějakým způsobem poškodilo životní prostředí. Chtěla bych se zmínit o několika pozměňovacích návrzích. Návrh komise z hlediska propočtu, to znamená 65 všech nově zakoupených, a to podle váhy, to je podle nás nedostačující a navrhované postupy umožňují, aby producenti stále dále měli například eh, malý počet eh, zařízení, která jsou těžká, jako myčky, které budou tedy sbírat, zatímco například eh, lehká zařízení, která neváží tolik, nebudou sbírány, přestože vlastně obsahují mnohem více škodlivých látek. Takže zpravodaj tímto smyslem eh, nedostatečně zpracoval tuto otázku, proto jsem předložila pozměňovací návrhy. My chceme, aby to procento bylo 85 aby se to tedy zvýšilo podle váhy, aby to bylo podle kategorií jednotlivých výrobků. Dále považujeme za nutné, aby tady byla vlastní kategorie pro IKT, tedy informační komunikační technologie, protože produkty v této oblasti prodělávají velmi rychlé změny a po krátké době jsou vyměňovány. Takže zařízení IKT by měla být propočtena separátně. Samozřejmě to je velká pobídka pro eh, ty výrobce, aby konstruovali tyto, eh, tyto výrobky tak, aby byly snadno recyklovatelné. Velké koncerny se již bez regulace a úspěšně zaměřují právě tímto směrem. I my jsme proto, aby výrobci byli odpovědní za své výrobky, měli by kompletně ručit za odstranění, měli by také samozřejmě platit podle principu platí znečišťovatel a členské státy musí zajistit, aby eh, výrobci případně mohli také mm, spolupracovat s dalšími, tedy s odpovědnými subjekty, jako jsou například obce a tak dále. Co se týče hierarchie těchto odpadů, také jsme podali pozměňovací návrh, který se zaměřuje na mechanické zpracování OEZ. E to znamená první stupeň tedy procesu e, není vždy ukončen a teprve až tam následném eh, postupu je možné odstranit tato zařízení. To znamená, až pak na následný částek to můžeme podrozdělit. Proto eh, my eh, chceme tedy u například některých komponovaných výrobků. Také chceme, aby docházelo k postupné demontáži těch nebezpečných látek, z kterých se skládá nějaký složený výrobek. Děkuji. Další řečníci na dvě minuty. Richard Zebr jako první bude mluvit. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji panu Florencovi ke skvělé zprávě. Velice dobře s kolegy z jednotlivých frakcí spolupracoval. Já skoro se vším s panem Florencem souhlasím. Je tady některých Eh, je tady několik bodů, kde se můj názor odlišuje. On také několikrát eh, eh, citoval Rakousko. My máme velice dobře fungující sběrný systém a máme také úpravy, které jsou poměrně dobré, ale musím říci, že úplně vždy zatím nefungují. Jestliže se podíváme na pojem evropského výrobce, tak tady vidíme problém, že právní prosazení v, kom, v EU ještě není uplatněno. Zatím není zabezpečeno, že veškeré náklady výrobce převezme. To znamená, dokud máme různé systémy a budou a máme také potíže získat peníze z jiného členského státu, tak musíme také zřídit přechodné úpravy. Pokud se týče sběrných kvot, tak tady mám podobné obavy. Uznávám 65%, ale jedná se o bázi. Myslím si, že není správné kritérium uvádění do oběhu. Nyní v komitologii bychom si měli zvolit jiný systém, například kolik eh, elektrošrotu je například v celkovém objemu. A také illegal shipment musí být ukončen a musíme zde schválit přísné eh, předpisy. Prosím komisi, jestliže budou schváleny nové úpravy, potom je musí aplikovat všechny členské státy. Theodores Kulantakis. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o velice komplexní publikovanou materii zpráva je velice dobrá a chci zde dodat několik maličkostí, které, o kterých se domnívám, že jsou dobré. Za prvé, maloobchodníci by měli také pomáhat při sběru malých zařízení přístrojů odděleně. My toto by velice pomohlo, abychom měli ještě dodatečný systém, který by také vzbudil pozornost u občanů. Druhý pozňovací návrh, který chci navrhnout, je ten, který se týká schopnosti členských států, tedy aby členské státy měly systém založený na ekonomickém na určitém voucheru či kuponu, který by také se zaměřoval na elektronický odpad, e, protože tam, kde odpad obsahuje hodně hodnotných surovin, tak tento odpad se může dostávat mimo EU. My potřebujeme určité ekonomické pobídky a tento kupon by toto zaručoval. Také by dával eh, pobídku pro recyklaci. Myslím si, že to je pozňovací návrh 201. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Judith Magis. Dank u wel, voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, je to dobrá úprava, hlavně po přijetí některých pozměňovacích návrhů a já bych chtěla zdůraznit skutečnost, že je důležité stanovit správné cíle, ale zároveň musíme mít realistické cíle. Naprosto souhlasím s paní Van Bren, když hovořila o solárních panelech, ty by neměly patřit eh, do těch specifických úprav. Mám tady dva body, které bych chtěla uvést. Myslím si, že je důležité, aby tato úprava umožnila snížit nebo lépe řečeno, aby umožnila lepší zprávu o EEZ. Musíme také zajistit, aby spotřebitel si byl vědom dopadů nákupu elektronického nebo elektrického zařízení. Je důležité, aby spotřebitelé byli zapojeni do této úpravy, aby si byli vědomi svojí odpovědnosti. To je naprosto zásadní věc. A měli bychom tady mít princip eh, znečišťovatel platí. Také musíme zohlednit odpovědnost a ručení výrobce. Důležité je také zdůraznit opětovné využití těchto výrobků. Měli bychom se zaměřit také na zpracování a získávání některých surovin, které nejsou zcela běžné. Už ve chvíli vytváření, tedy designu, bychom měli mít na mysli kompletní využití některých vzácných surovin. Měli bychom mít tedy politiku, která bude zohledňovat skutečnost, že životní cyklus každého výrobku je omezený. Myslím si, že se nám podaří dospět k těmto eh, výsledkům, pokud tady skoordinujeme design, recyklaci a navíc pokud budou spotřebitelé účastní tohoto procesu. Děkuji. Elizabeth Gardini. Děkuji, pane předsedo, já budu velmi stručná, už mnoho věcí tady zaznělo. Já si myslím, že je velice důležité abychom zde měli tuto úpravu, ale pravda je, že situace je velice komplikovaná. Zdůrazním tři body. Nejdříve domnívám se, že je nutné vycházet z toho, že výrobci jsou zodpovědní, tedy i v otázkách financování od počátku až do závěru cyklu daného zařízení, které, o které se jedná. Samozřejmě, že toto ovšem vede k tomu, že některé podniky nejsou schopni mít pod kontrolou celý tento cyklus celý tento životní cyklus produktu. Navíc také není možné eh, mít pod kontrolou veškeré vývozy a dovozy z hlediska Evropské unie. Musíme totiž zdůrazňovat také zodpovědnost spotřebitelů. To je důležité, pokud chceme dospět k nějakým relevantním výsledkům z hlediska těch obtížnějších kategorií z hlediska zprávy o EEZ. Měli bychom také zajistit, aby členské státy byly vnímány jako státy, které jsou zodpovědné za procento e, sběru. Jsou to členské státy, které e, jsou e, schopné zajistit účast všech subjektů, které jsou relevantní. Pak je tady další bod. Domnívám se, že pokud chceme revidovat působnost této úpravy, tak bychom především se měli podívat na dopady této směrnice. A tady neúplně souhlasím s tím negativním seznamem eh, výrobků a s některými výjimkami, které jsou tam uvedeny. Vittorio Prodi. Grazie Presidente, grazie al relatore. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Myslím si, že je to věc zcela zásadní. Dovolte pár poznámek z mé strany na základě kontaktů s výrobci. Jsem mohl konstatovat, že výrobci mají zájem převzít úplnou odpovědnost, co se výrobků e, týče. A to je něco, co bychom měli zdůraznit. Například jsou tady paralelní subjekty, které se snaží e, o rekuperaci toho nejvýnosnějšího a nechat všechno e, ostatní stranou. Myslím, že výrobci by měli nést odpovědnost. Je to opravdu zcela zásadní. Nicméně, Souhlasím také s tím, když se říká, jak je to s těmi malými zařízeními, například malými osvětlovacími tělesy nebo malými elektronickými zařízeními. Tam je zapotřebí také předběžného souhlasu od obchodníka A chci také e, ještě zmínit věc solárních panelů a různých e, pravidel v této oblasti. Tady nejde o nějakou velkou spotřebu. Ty panely jsou, e, nesou záruku 20 let a více a proto vlastně umožňují být docela atraktivní eh, pro výrobce, kteří by je chtěli recyklovat. V zásadě je toto eh, sektor, který by se zasloužil samostatnou úpravu. Děkuji. François Děkuji a teď je François Grostet. Děkuji, pane předsedo, k zprávě kolegy Florence. Tam je jeden problém, definice výrobce. Výrobce musí e, registrovat svůj produkt, ve skutečnosti vlastně odpad, protože po užití se výrobek stane odpadem a výrobce by tedy vlastně se měl registrovat ve členském státu tam, kde se jeho výrobek stane e, odpadem, tam, kde tedy vlastně spotřebitel, který ten výrobek převezme, z něj učiní odpad protože vzhledem k tomu, že tady je svoboda pohybu výrobku na území evropského jednotného trhu, tak je tady otázka e, vlastně přijetí principu volného pohybu odpadu a tomu e, v tom jsme e, v opozici k takovémuto postupu. Takže je třeba výrobce definovat na národní úrovni, jinak vlastně vznikne riziko cestování spalování odpadů. Z hlediska tohoto problému mi připadá návrh komise eh, velice eh, složitý, protože ten operátor na e, evropském trhu, o kterém se tam hovoří, vlastně nejedná vždy ve členském státu, kde vznikne odpad z toho daného zařízení. Myslím si, že je velice důležité, aby e, se ty příspěvky e, zvýrazňovaly ohledně sběru a odběru všech těch odpadů. To je třeba samozřejmě občany informovat o tom jsme hovořili, je důležité také eh, při eh, vypočítávání úrovně toho sběru eh, je třeba zohlednit také odpady, odpady, které budou sbírány za účelem recyklace, protože na jedno použití už neletí. Eh, ještě k té další zprávě je důležité také pomyslet na zvláštní výjimky. My jsme o tom mimochodem hovořili, obnovitelné zdroje, solární panely. Děkuji. Jako poslední pan Boguslav Soník. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji zpravodaji. Já se domnívám, že je opravdu důležité si uvědomit, že co se týče těch sběrných míst, tak tady jsou země, které prostě nejsou na tom tak dobře jako jiné. A je třeba na ně zaměřit pozornost. Nezapomínejme, že jsme na svě- ve světě, kde dochází k silné přeshraniční komunikaci. A pak jsou tady další aspekty, které je třeba mít na zřeteli, když se zabýváme celou touto oblastí. Pokud máte nějaké cíle, které se vztahují k výrobcům, tak vlastně zase znovu otvíráte eh, další oblast eh, pro možnost zneužívání, protože eh, tady se bude prostě čachrovat s těmi fakturami. To je takové temná díra. A já si nejsem jist, zdali komise eh, má nějakým způsobem jistotu, že ten její návrh eh, zajistí, aby ty eh, kontrolní systémy, které jsou v něm zabudovány, byly opravdu účinné. Já vím, že tady to je text o nějakých několika stránkách, ale pak, když půjde o implementaci, u nás doma e, v Polsku, pak když se bude jednat o ta sběrná místa, tak tady musím říct, že jsem trochu v rozpacích, protože máme tady stanoveny určité cíle, ale přitom e, podle mého názoru můžeme dospět do situace, e, kdy ty cíle budou stanoveny pouze na papíře a realita bude úplně jiná. A opravdu mi záleží na tom, aby nám komise tady, eh, aby nás tady komise přesvědčila, že to celé bude mít nějaký smysl. Děkuji a za komisi, i když jsem se chtěl pana zpravodaje zeptat ještě na pozňovací návrh 2728, proč výrobce nemá převzít náklady, tomu nerozumím jestli že eh, to vidíme, tak eh, to odůvodnění je zvláštní. Komise má zpracovat zprávu do roku 2014 a tam se má zjistit, zdali opravdu 85% solárních kolektorů bylo recyklováno. Bylo konstatováno, že tyto kolektory mají životnost 20 až 25 let, takže myslím si, že tady nemáme o čem mluvit nejvýš, nejdříve v roce 2025 až 2034, takže tady si myslím, že je něco špatně. Já žádám komisi, aby se vyjádřila paní Kadina Fras a potom na závěr zpravodaj. Komise, prosím. Tři minuty, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážní poslanci, my jsme se seznámili s velkým zájem se všemi pozňovacími návrhy a je tady vyjádřeno velké spektrum názorů, které zdůrazňuje důležitost této legislativy, ale tady také vidíme, jak parlament se vší silou se pustil do práce na tomto předpisu. My chápeme pozňovací návrhy tak, že podporují stěžení část návrhu komise a z tohoto hlediska je třeba zdůraznit tři aspekty. Za prvé nutnost snížit, zregu, tedy zredukovat neregulované zacházení s odpadem a je především zabránit nelegální vývozu elektronického odpadu, především do zemí, kde by se s odpadem zacházelo jinak než v Evropě. Druhá věc, kterou chceme zdůraznit, to je to, že hodláme stanovit ambiciozní cíl pro sběr. Musí to být cíl, který bude odpovídat skutečnosti v členských státech. My se domníváme, že toto je velice důležitý nástroj, jak eh, se postavit situaci. Byly zde různé připomínky k cíli. Za prvé úroveň cíle, která je stanovena v našem návrhu na 65 my jsme toho názoru, že 85 celkového odpadu by byl adekvátní. To znamená, že my o takovéto alternativně můžeme diskutovat. Ale já bych chtěla také zdůraznit, že musíme mít harmonizovanou metodologii, jak budeme takovéto cíle monitorovat a kontrolovat. Podle našeho názoru a zkušenosti víme, že kontrola je nutná. My potřebujeme harmonizovaná pravidla pro kontrolu. Také se tady hovořilo o diferenciovaných cílech, například pro elektronické zubní kartáčky, pro malou elektroniku. Cíl, z, tedy kvóty cílů eh, musí zabezpečit, aby ambice byly dostatečně vysoké, ale my musíme také zohlednit skutečnou situaci v jednotlivých členských státech při stanovování cílů. To, to se týká také toho, že my jsme navrhli například pro chladící a mrazící zařízení, tak cíl by měl být do roku 2012 a my bychom zde také zpracovali zprávu, kde by byl stanoven tento cíl. Mrazící a chladící zařízení není v centru naší pozornosti dnes, ale my bychom se mohli o, o, zaměřit i na jiné kategorie, například lampy obsahující rtuť a podobně. Také chci zdůraznit význam pozměňovacích návrhů zaručujících plynulé fungování společného trhu a to, abychom se vyhli zbytečné administrativní zátěži. Především jsou to pozměňovací návrhy ve vztahu k pozměňovacímu 16, to je otázka podávání zpráv a také definicí. My jsme přesvědčeni, že trojka a šestnáctka jsou důležité pro snížení administrativní zátěže. To je jeden z našich hlavních cílů při přepracování směrnice. Také jsme toho názoru, že mnoho poslanců sdílí toto naše úsilí. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, hodnotíme tak, že sledují tento společný obecný cíl. Takže tento nový text by měl ukončit neharmonizovanou eh, registraci v členských státech. Také bychom měli ukončit to, že by se platilo vícekrát za likvidaci odpadu, tedy jednoho produktu a závěrem bychom měli také ukončit praxi v některých členských státech, aby bylo aby tady byly obecné tedy to právní pokrytí. Can I ask uh, Mr. Florence to stick? Nyní žádám pana Florence, aby reagoval. Ano, rád budu reagovat. Jedna kolegyně z Německa by ráda sbírala 85 a u těch dvou neúspěšnějších zemí v Evropě tady e, již vlády si stýskají, jestliže požadujeme 65%. Německo a Rakousko říká, že 65% je nereálné, i když tě, tyto dvě země mají nejvyšší kvóty. Myslím si, že 65% je velice dobré číslo. Můžeme schválit víc, ale jestliže jestli to opravdu dosáhneme, to bude velice obtížné. Velice důležitá je standardizace určitých věcí, které jsou eh, součástí rámcové směrnice. Já například vím, že definice v Rakousku eh, a také ve Skandinávii o sběrných místech je jasná a konkrétní, ale v sousedních zemí Rakouska tomu tak není. A proto tyto země nevědí, kdo sbírá. Může například obchodník se šrotem sbírat, ale on musí také podávat výkazy a zprávy. A pak, se, pak lze také plnit kvóty. Já samozřejmě chci dosáhnout daleko vyšší sběr ale jestliže budeme chtít víc, tak nám to moc nepřinese. Ale je třeba vycházet z určitých parametrů. Budeme vycházet z uvádění na trh, anebo budeme vycházet z toho, co jde do odpadu. Toto se také často smíchává. A pokud se týče solárních kolektorů, tak tady si myslím, že průmysl je schopen prokázat, že toto zvládne bez evropské regulace. Toto již průmysl také dokázal. Já říkám, dejte jim tři roky čas, aby toto mohli prokázat a dokumentovat. Jestliže to nebudou schopni dokumentovat, tak budou okamžitě spadat pod tento předpis. My, já se domnívám, že by se měli snažit a nebudou muset spadat pod tuto úpravu. Ale za to nebudu Bůh ví, jak bojovat. Nyní se vrátím k liberálnímu příteli Chrisu Davisovi, který požaduje pevně nařízené sběry. To opravdu není liberální návrh Chrisy. To je přesný opak. A Itali, italský řecká kolegyně říká, e, nepředepisujte všechno, vytvořte pouze kritéria. Já jsem spíše pro kritéria, takže ten, kdo bude plnit kritéria, ten má také mít možnost sbírat. To bych chtěl zachovat. Tady komise podle mého názoru předložila dobrý návrh a já jsem také nic nezměnil. Já jsem e, jeden z těch, který se rád pouští do komise, ale když udělá dobrou práci, tak proč to nepřiznat? Děkuji mnohokrát. Takže budeme... Nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat. Und werden dann im Juni äh, das hoffentlich... A doufejme, že to bude ještě v černu na plenárce. A nyní přejdeme k podobnému tématu a to je zpráva Jill Evans o nebezpečných látkách v elektronickém odpadu a zařízení. A nyní předávám slovo zpravodajce, protože nemáme mnoho času. Děkuji, pane předsedající. Eh, několik kolegů se asi eh, shodlo na tom, že je třeba, aby odpad byl recyklovatelný, o tom také ta směrnice celá je. Chci poděkovat nejprve kolegům za těch 300 39 pozměňovacích návrhů, které mi byly předloženy. Vím, že ne všechny ještě byly přeloženy do všech oficiálních jazyků, ale mám již eh, ten anglický text k dispozici, ale teprve ode dneška, takže my budeme potřebovat ještě trochu více času na to, abychom to prostudovali, zjistili, kde jsou ty styčné plochy, kde jsou rozdíly. Zatím mohu pouze předběžně reagovat. Mým cílem je to všechno prodiskutovat s kolegy, abychom dospěli k nějaké eh, dohodě a postoupili dál. Chtěla bych vám připomenout, eh, že tady je to obrovská škála problémů a dá se očekávat eh, o nějakých, eh, o nějakých 12 milionů tun do roku 2020. Často se jedná o velmi nebezpečné záležitosti a proto máme velkou odpovědnost s tímto přepracovaným zněním. Já výrazně podporuji cíl komise, to znamená učinit text eh, lépe pochopitelným, eh, účinnějším a lépe prosazovatelným. Vím, že celá řada firem eh, také Eh, v tomto směru již eh, aplikuje stávající pravidla a ty eh, otázky řeší. Ale a zpomalovává výrobu, vypouští výroby halogenových retardérů hoření. Musím říct, že Tady, pokud nepůjde o významné výjimky, musíme pokrýt všechny elektrické, eh, elektrická zařízení. Jedně takhle eh, dosáhneme právní jistoty. To je také cíl komise. Eh, Kmaldakan také v tomto směru předložil pozměňovací návrh, ostatní frakce to podporují a pak je tady ještě celá řada pozměňovacích návrhů právě k těm výjimkám například způsobům dopravy eh, a velké instalace. No, budeme se tím muset zabývat a prodiskutovat to mezi sebou. Eh, také eh, vítám pozměňovací návrh socialistů 148 a v tom smyslu, že i u vyčleněných produktů je ještě odpovědnost všech výrobců minimalizovat dopad na životní prostředí. Je tady celá řada konfliktních stanovisek, eh, ohledně solárních panelů, tak jako u ostatních směrnic, eh, zdali je začlenit či ne, zdali postupně vypustit eh, tuto technologii a nebo zdali vyjmout také obnovitelné zdroje jako takové, obnove, obnovitelné technologie jako takové. Pak je tady otázka dočasného vyčlenění e, a vypracování nějaké hloubkové studie. Je to každopádně velmi zásadní téma. E, pak jsou to ještě ty e, kartuše do tiskáren, a já doufám, že i v tomto směru nám nakonec nějaký kompromis se podaří dosáhnout. Eh, další otázkou eh, je eh, vztah s Ríčem. Tady se nedá říct že by se dalo jedno nahradit druhým, eh, protože směrnice ROS se zabývá odpadem, zatímco eh, REACH se zabývá údaji při registraci a souhlasím v tomto směru s radou a komisí, že eh, ROS je doplňujícím textem k REACHi, a proto bych si nemyslela, že by se tady mělo cokoliv fúzovat. A v této fázi si myslím, že Eh, REACH eh, zatím nemůže až tolik spolupracovat s ROS, zatímco ROS je až dosud poměrně úspěšný a potřebuje v důsledku toho si ponechat svou vlastní metodologii. Je tady eh, celá řada pozměňovacích návrhů i k tomuto vztahu. Eh, co se týče halogenovaných, halogenovaných retarderů hoření a PVC, tak já navrhuji v pozměňovacím návrhu jejich postupné vypuštění z eh, výroby. Je to začleněno i do důvodové zprávy a také eh, zvláštní odkaz na specifickou studii, která v tomto směru je velmi průkazná. Ale myslím, že je to třeba prodiskutovat, protože pak jsou tady ještě pozměňovací návrhy, návrhy k příloze 3 a my se musíme zabývat eh, těmito věcmi do větší hloubky. Jak už jsem se zmínila, je tady několik velkých firm, které v tomto směru učinili velký krok kupředu a myslím si, že rozšíření výjimek je dalším logickým krokem a jsou tady i další návrhy ohledně metodologie, to je celé zásadní pro ROS a musíme to prodiskutovat obdobně. Je také e, řešena otázka poskytování výjimek dalšími pozněvacími návrhy. Takže předsedo, myslím si, že všichni chceme, aby se tato legislativa stala efektivnější účinnější. A jak už jsem řekla z kraje, tady se zabýváme odpadovým e, sektorem, který velice rychle narůstá. Já se budu ještě e, kontaktovat s, s, s tínovými zpravodaji a pokusíme se dospět do dohody všude tam, kde to bude jen trochu možné. Děkuji. Děkuji, paní Evans. Takže kdo se přihlásil? Máme deset řečníků takže každého tedy požádáme, aby dodržela alespoň dvě minuty tedy. Musíme to nějakým způsobem zvládnout. Bohuslav Soník je první řečník. Děkuji, paní předsedající. Já zaproponovám... Děkuji, pane předsedo. Já jsem navrhl určitou konstrukci, která by mohla vnést pořádek do těch principů této směrnice. Takže pokusím se vám vysvětlit toto řešení. Navrhuji, aby v působnosti směrnice byla všechna elektrická elektronická zařízení a tím by se skončilo s problémy interpretace a s nedostatkem jednoznačnosti textu. Za druhé, navrhuji seznam všech výjimek. Především by se to týkalo těch skupin zařízení, kde by bylo konkrétní využití, a pak skupina těch, kde by nebyl odpad. Toto řešení by mohlo zajistit lepší, nejlepší možnou úroveň ochrany životního prostředí a zároveň by to zaručilo eh, jednoznačnou interpretaci. Za chvíli vám vysvětlím tyto výjimky, které navrhuji, ale myslím si, že tato směrnice potřebuje velmi jasnou, přesnou definici eh, vymezení látek. To znamená, aby bylo jasné, jaká kritéria tady budou použita z hlediska výjimek a v jakých etapách této analýzy. A tak bychom mohli vlastně kopírovat postup pryč, to znamená restrikce látky by nastala, jestliže tady budou vědecké, hmatatelné důkazy, podle kterých využití této látky by vedlo k generování nebezpečného odpadu. A, a toto riziko by se nedalo snížit. Tyto výjimky, které navrhuji, navrhuji, aby se rozdělily do dvou skupin. Skupina A, tam by byly čtyři roky, jako datum přeskumu, pokud eh, nebylo vhodné snížení až do posud z hlediska vyprodukování konkrétního eh, výrobku na základě náhrady. A pak by tam byla kategorie B, to by byly výrobky, které by měly fyzikální a chemické vlastnosti zakázané látky a kde by nebylo možné najít substitut pro e, tuto nebezpečnou látku, aniž by se e, neohrozil celý výrobek. A tady bychom měli revizní lhůtu 10 let. To znamená dvě různé kategorie výjimek. Děkuji. Ano, další řečník. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice e, koncizní, pokud Chtěla bych se vrátit k návrhům eh, zpravodajky. Z hlediska toho, že další týdny se budeme snažit dospět ke kompromisním argumentům, které by mohly být podpořeny naším výborem a také plenárkou, tak abychom mohli vyslat jednoznačné sdělení, zvláště na adresu výrobců. A abychom prokázali, že bereme tyto věci naprosto vážně a že chceme hovořit o těch látkách, které chceme odstranit a že jsme skutečně velice seriózní z hlediska cíle této směrnice. Jsem přesvědčena, že pokud budeme všichni spolupracovat, tak pozměňovací návrhy by mohly mm, efektivně přispět eh, k úspěchu této směrnice. A samozřejmě to bude záležet na těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě vítám eh, vůli zpravodajky vyjednávat kompromisy. Eh, bude mít asi problémy, ne možná nutně s námi, ale s dalšími frakcemi asi, budeme, eh, asi se bude muset trošičku posunout. Například zelení. Zelení jsou někdy trošičku nacionalisté. Je otázkou, kdo je nacionalista a zelený a kdo je jenom jedno či druhé. Obecně řečeno, vítám směr, kterým jde zpravodajka. E, proč ne e, volné pole působnosti, open scope, ale zase musí tady být šance pro výjimky a zároveň také se mi líbí představa, že potenciálně nebezpečné e, látky e, či e, výrobky jsou nahrazovány méně nebezpečnými, že tady více funguje systém studií o dopadech a také ty přechod, ta přechodná období, to je důležité. A chci, abychom vzali v úvahu REACH, aby jsme vlastně šli cestou kompatibility a e, k jednotnému přístupu v tom dlouhodobém časovém horizontu. E, takže tady jde o to, e, že máme čtyři týdny na to, abychom to všechno dali dohromady. Doufejme, že se to podaří. Julie Gerling. Julie Um, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla hovořit o poli působnosti. Já si nemyslím, že je velice uh, užitečné diskutovat dlouhodobě o polipůsobnosti. Nevím, proč to teď tady otevíracím způsobem, který je navržen. Já bych eh, řekla, že to může být dost nebezpečné, že by to mohlo eh, otevřít vlastně pandořinu skřínku tím, že bychom začali hovořit o těch výjimkách, eh, tak bychom jednu zátěž nahradili druhou, druhou zátěží. Chceme přece studii o dopadech, to by mělo být prvořadé dřív, než v tomto výboru rozhodnutí rozhodneme jít cestou změny pole působnosti. A tady se vlastně navrhuje zákaz nových látek, podle mého názoru, aniž, aniž bychom znali všechny podrobnosti. My se tady zabýváme PVC a e, dalšími látkami a retardéry Hoření, no, nevím, průmysl nám říká, že změny nadcházejí, v některých kategoriích je tomu opravdu tak, ale já si nemyslím, že e, tyto změny přicházejí spontánně. My se musíme e, zabývat víc výsledky a tím, co se, e, co se tedy stane. To bych zrovna, tady bych zrovna neuháněla. Potom zase studie konstatuje určité eh, eh, možnosti pro ty eh, náhradní látky, substituty, ale ještě je třeba to probrat. Samozřejmě neregulované skládky odpadu, z toho jsou problémy, to nepochybně ano, ale je tady také otázka vývozu, e, takže my bychom měli hledat řešení tady. Už jste vyplnila svou e, řečnickou dobu. Další. Děkuji zpravodajce. Návrh zprávy je velice dobrý a také zlepšuje návrh komise. Já nejsem pro výjimky pro fotovoltaikové moduly, které obsahují kadmium. Je třeba zde také hledat lepší alternativy, které již nyní využívá průmysl a směrnice začne platit až v roce 2014, takže máme ještě dost času. Dále tady hodláme také omezit jedovaté látky. Jsou tady uvedeny určité jedovaté látky, které mají být pouze součástí dodatku 3. My však jsme proto, aby většina látek se dostala do přílohy 4 a tak se dostala mezi zakázané látky, protože tyto látky nesmí být dále využívány. Podle například našeho orgánu již byly prokázány například látky proti hoření i v pateřském mléku. Určité zakázané látky patří také do přílohy 4. Zatím nemáme žádné důkazy o tom, že použití nanotechnologií je bez závad. Chci také upozornit na jednu překladatelskou chybu v německé verzi u 113 jsou bromové chl, protihořlavé látky a tak dále a pro chlorované sloučeniny v anglické verzi je to pak jinak. Takže my toto ještě opravíme Kristine Gitterves. Děkuji mnohokrát. Eh, byla bych ráda, kdybychom rozlišovali mezi rich a rochs. Skutečně na jedné straně máte kvantitativní filozofii, kde se nezohledňuje používání, zatímco zde máme co dočinění s kvalitativním prvkem. Ale nezapomínejme ani na kvantitativní prvek. Eh, protože zatím nevíme, jak to přesně vypadá s využitím. Víte, že v některých případech, například u výpočetní techniky, u počítačů, se musíme pokusit toto vyřešit tím, že budeme spíše používat tedy finance než olovo. O co, o co se tady konkrétně jedná? Jedná se tedy o věci, které se nedají konzumovat, nejedná se o potraviny, takže musíme přesně vědět, kde se to používá a kde se nacházejí odpady. To Mm, ostatně navrhuji. Navrhuji proto, abychom přijali jednoznačnou klasifikaci, kategorizaci. Já jsem eh, nepodala pozměňovací návrh, ale myslím si, že bychom měli zohlednit eh, tyto uvedené prvky. Pokud tak nebudete postupovat, eh, tak pak budete muset zohlednit také spoustu muzeí, kde jsou různé předměty, staré předměty. Co uděláte s tímto zařízením? Chcete se toho zbavit? Já si myslím, že přece jenom musíme zohledňovat eh, právě tento konkrétní prvek také lokalizace. A nadále, a dále, nezapomínejme na to, co se děje eh, s některými bývalými eh, orgány. Musí, víte, že je nutné nahradit většinu komponentů, většinu složek. Samozřejmě v minulosti se používaly jiné sloučeniny. Eh, jsou různé materiály, které byly používány také v divadlech a musíme tedy udělat výjimku pro všechny tyto historické předměty. Dobře, děkuji. Ale je pravda, že počítač bychom neměli požírat, takže Katlin Sulie má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ještě jenom jeden bod. Já bych chtěla zdůraznit nezbytnost koordinace s RIČ Samozřejmě, že bychom to neměli sloučit, ale měli bychom to pouze harmonizovat z hlediska vyhodnocování a kontroly. Víte, že v rámci REACH se to má aplikovat také na látky, které jsou předmětem tohoto nařízení. Já si myslím, že bychom tam neměli přidávat ještě další legislativní nestravitelnou část z hlediska našich administrativních orgánů a podniků. To je pozměňovací návrh paní Grostet, týká se to e, článku 1 bod 7. To znamená vědecké e, důkazy, které tedy dokazují stažení některých látek e, v rámci PVC, tak jak figurují tedy na seznamech. Děkuji, François Grostet. Děkuji, děkuji mnohokrát. Co se týče působnosti, buď požadujeme spoustu výjimek vyloučení, pak se skutečně vytváří zahlcení Evropské komise, která už nebude stačit těmto žádostem, anebo zase naopak, to bude vypadat tak, že legislativa bude neefektivní a to bude skutečně velmi škodlivé. Takže musíme zachovat také konkurenceschopnost našeho průmyslu. Tady se nebudu vracet k tomu, co tady zaznělo, ale musíme se snažit vyhnout tomu, nebo minimálně tedy pokusit se o dobré spojení s RIČ, o dobré propojení RIČ, které vstoupí platnost před touto směrnicí, takže musíme zohlednit i RIČ. Z působnosti musíme vyloučit některá zařízení pro vědecké účely a vývoj, například lékařské pacemakery a e, další lékařská zařízení. To je velice důležité. Hovořilo se také o PVC kabele, k tomu se nebudu vracet. Chtěla bych jenom zdůraznit, že musíme umožnit specifické výjimky z hlediska solárních panelů. Tady byla chyba v překladu v angličtině, kde se hovořilo o vyloučení. Ne, promiňte, říká řečnice, hovořilo se o výjimkách. Nemělo by se hovořit o výjimkách, ale o vyloučení. Ty dva termíny jsou odlišné, takže by se na to mělo dávat pozor. Doufám, že to bylo jasné. Und zuletzt Elisabetta Gardini. Gardini. Děkuji, budu velmi stručná. Po všem, co tady již zaznělo, je jasné, že přepírání všech elektronických a elektrických zařízení do pole působnosti opravdu není tím nejlepším možným způsobem, jak vyřešit problém s působností v tuto chvíli. Je dobré přicházet s jasnými a přesnými odpověďmi, ale nemůžeme to rozšířit opravdu na všechna zařízení pokud e, nemáme k dispozici e, dopadovou studii. E, jinak by to mohlo vést e, k neplánovaným důsledkům. E, v textu z května 2005 kde komise odpovídala na naše otázky, stojí docela dobré myšlenky, ale to bych chtěla jenom připomenout a to je zatím v tuto chvíli všechno. Nyní, takže předám slovo komisi, paní Kardina Fras, tři minuty, pokud to jde. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji. Pokusím udržet to tempo, které je výrazně rychlé. Eh, chci jenom říct, že se jedná tedy o přepracované znění a přitom legislativa je poměrně nová. V tom přepracovaném znění eh, komise chce modernizovat eh, normu, která je již teď eh, velmi dobrá pro životní prostředí a také je eh, velmi výhodná pro celou řadu subjektů. Na to je třeba také myslet. Chci ještě připomenout eh, některé věci. Komise navrhla přepracované znění těchto dvou směrnic proto, aby se řešily určité nové problémy. Otázka e, pole působnosti nebyla e, v ani jednom e, případě, ani u REACH, ani u ROS předmětem nového návrhu, protože také nebyla předmětem tedy E, požadavků, takže v tomto směru nevidíme, proč nějakou studii o dopadech. Otevřené pole působnosti znamenalo e, velké množství výjimek a e, to by nebylo záhodno, jak také řada z vás řekla. Pak je tady otázka budoucího výkladu podle našeho názoru by tady mohla vzniknout nejistota, eh, protože stávající situace je dobře zavedená a novým eh, rámcem, eh, když tento starý platí již čtyři roky a funguje, bychom věci zkomplikovali. Co se týče nových nebezpečných látek, které by měly být omezeny v některých pozměňovacích návrzích, se to tedy objevuje. Eh, tam jsou použity argumenty z různých, eh, z, z této eh, studie, o které tady bylo hovořeno, nicméně ona není až tak průkazná, co se týče náhradních látek a nákladů a podle našeho názoru nás ne opravňuje k tomu, abychom tady činili nějaké změny, tak i nadále zůstáváme toho názoru, že by tedy omezení co do látek mělo vyplývat z velmi průkazných průkazných údajů a také ze studií sociálních a ekonomických důsledků případných zákazů. A v neposlední řadě ještě jedna věc. Jsem ráda, že celá řada pozměňovacích návrhů, které například více vyrazňují definice, umožňují také omezovat eh, ty, eh, ta řízení o výjimkách, eh, týkají se metodologie u omezení a také hovoří o cílech tohoto přepracovaného znění a my jsme připraveni o všech těchto pozměňovacích návrzích ještě diskutovat. Takže abych ukončila svůj krátký příspěvek, chci říct, že bych ráda požádala parlament, aby eh, podpořilo eh, vyváženost tohoto návrhu, aby se eh, podařilo udržet to, co se osvědčilo a zároveň, aby se umožnilo modernizovat tento právní nástroj tak, aby tady vznikl dobrý základ pro do budoucna rozšíření jak pole působnosti, tak objemu těch látek. Děkuji paní Fás. Spravodajko, ještě dvě minuty, pokud chcete. Odcházce mm, dopadové studie z hlediska zakázaných látek. Pak je tady také vaše prohlášení, které jste napsala, kde jsou doporučení komisi. Myslím si, že je to doporučení adresované komisi z hlediska toho uvedeného institutu. Nevím přesně, co tam bylo napsáno v té zprávě. Možná byste se k tomu mohla stručně ještě vyjádřit. Um, sorry, Sharon, Omlouvám se, pane předsedo, to ještě, tuto konkrétní věc ještě zkontroluji, ale obecně řečeno, eh, diskuze podle mě prokázala, že tady je široká škála stanovisek a názorů. Ono se to ostatně odráží i v tom počtu e, pozměňovacích návrhů. Ano, kolega má pravdu, že asi budeme mít dost těžkou práci e, při hledání schody, ale já si myslím, že nakonec se to podaří a že se některé návrhy podaří sloučit. A počítám také, doufám, s podporou jak výboru, tak jednotlivých frakcí a ohledně těch specifických podrobností to ještě prověřím a dám vám zprávu. Všem děkuji, děkuji také tlumočníkům. O devíti zítra to bude pokračovat. Budeme mít hlasování, dnešní ně uzavřeno. Iva Vyšat.